Morning, dear, dear colleagues. Dobré ráno, kolegové. Prosím, zaujměte svá místa a přivítáme zde Maria Sentina, eh, předsedu Euroskupiny. A ještě předtím vám chci něco oznámit. Za prvé, Dokumenty k zasedání výboru, jak jste si všimli, tak většinu jich nemáte před sebou. Nemáte před sebou ty desky s dokumenty, to je na základě e, e-mailu z 6. prosince, kde jsme změnili naši politiku. Zaměřili jsme se na to, abychom přispěli k redukci emisí CO2, takže jen poslanci, kteří si požádali o dokumenty papírové, také mají před sebou. Chci připomenout a později se můžete ještě rozhodnout, že eh, si budete přát eh, buď dostávat papírové dokumenty, a, eh, nebo je naopak nedostávat, tak prosím kontaktujte sekretariát a můžete se na tom dohodnout. Několik doporučení ze zasedání koordinátu 23. ledna. Harmonizace zjednodušení určitých pravidel týkající se daň z přidané hodnoty je to SAD, pak dohoda mezi Evropskou unii a Norskem ohledně administrativní spolupráce, boji proti podvodům a tak dále, GUE. Eh, pak je návrh nařízení, měnící nařízení číslo 903 2010, to má EKR, e společný systém pro eh, daň z hodnoty, minimální eh, standardní sazba, to je předsednictvo, potom re, sazby DPH SAD, společný systém týkající zvláštního systému pro malé podniky EPP, eh, obezřeností dohled EPP, eh, v obou dvou případech 2019 eh, rozpočet je předsednictvo, konátoři diskutovali o Brexitu, dalších aspektech a jejich pracovní metodě. Potom služební cesta do Francie 12. a 14. února 2018. A rozhodlo se, že budou veřejná slyšení ohledně udržitelného financování je tam několik men a potom jsme diskutovali o EKB, o Evropské centrální bance a o e, revizi EFSV, následně ekonomická zpráva a řízení, e, cesta do Aten a potom e, dohled pro programové země v období po ukončení programu Následně jsme odložili diskuzi o eh, balíčku EMU, diskutovali jsme na naší zasedání FAVG a také o jmenování do ESAKu, o, um, dále jsme diskutovali o Evropském účetním dvoru, o zvláštních zprávách a, a o tématech, eh, o kterých se má hovořit a které mají být uh, prodiskutovány na rozpočet na příští rok. A následně eh, přeskum eh, aktů v přenesené pravomoci a implementačních opatření, několik briefingů před slyšením, slyšení eh, předsedy SRB a další veřejné slyšení v Ekonu. A také tu máme zápis z 11. ledna, program na dnešek a teď mohu zde přivítat předsedu euroskupiny eh, pana Sentena pro náš pravidelný ekonomický dialog. A musím říci, že je tu silný a brzký znak toho, že budeme dobře spolupracovat. Včera už eh, jste eh, mohl diskutovat se, se členy národního parlament, národních parlamentů a s námi. Jste v Evropském parlamentu a dnes tedy na výboru ekon eh, Zahajujeme tedy tento ekonomický dialog na základě nařízení 166 2007, 1466 2007. A máte tedy příležitost zahájit s námi tento dialog. My se těšíme na posílení naší spolupráce a dialogu mezi Euroskupinou a Evropským parlamentem, zejména s ohledem na významné fáze vývoje, které nás čekají. Už jste je popisoval včera. Máme zde příležitost, která eh, nebude trvat eh, navždy. Máme příležitost reformovat eh, hospodářskou měnovou unii Náš výbor by si rád eh, také rád vyslyšel ohledně zasedání rozkupiny v pondění, zejména co se týče Řecka a jak se mění názor na to, jak pokračovat v diskuzi o, o eh, Fondu stability Evropské unie a také vím, že jste vedl velice živé diskuze o bankovní unii, takže to je celá řada významných témat, která bychom s vámi chtěli prvé. Prosím, máte slovo. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, je pro mě potěšením být zde v Evropském parlamentu a výboru ECON. Je to náš první hospodářský dialog. A Demokratickou odpovědnost eh, ve své roli beru velice vážně a vnímám to jako svoji povinnost eh, přicházet do Evropského parlamentu co nejčastěji, tak abychom eh, hovořili o současném hospodářském vývoji. Nejdříve řeknu několik slov o hospodářském eh, výhledu a poté budu hovořit o eh, národních eh, politických výzvách a také o HMU, hospodářské a měnové unii. Nakonec budu hovořit o řeckém programu ESM, který se blíží ke konci. Pokud jde o hospodářské výhledky, v současné době jsme v dobré části hospodářského cyklu. Není to náhoda, ale je to výsledek práce. V tuto chvíli ekonomika eurozóny je e, jednou z hlavních sil v celosvětové ekonomice. 19 pololetí eh, už HDP eh, roste na širokém základě. V tuto chvíli můžeme sklízet eh, výsledky hospodářského růstu kvůli reformám, které byly provedeny na národní i evropské úrovni. Reakce na krizi byla možná pomalá, především pokud jde o zaměstnanost a investice. Ale časem jsme byli schopni eh, urovnat nerovnováhu a posílit institucionální architekturu společné měny. Aktuální ekonomické údaje a vyhlídky potvrzují eh, růst v nadcházejících letech. A makroekonomické nerovnováhy by měly nadále ustupovat. V tuto chvíli v naší ekonomice eh, máme eh, pozitivní znaky, které jsou výsledkem reform, které jsme schválili a které schvalujeme. Eh, jsme svědky pozitivních trendů vytváření nových pracovních míst, lepších veřejných financí a vyrovnanější vnější pozice. Tato snížení nerovnováhy vede k udržitelnému a inkluzivnímu růstu. A časem a tato, tento pozitivní růst e, nám pomůže e, zbavit se dědictví krize. Začne se e, také nadále snižovat veřejný druh, dluh. Je důležité, aby tento pozitivní cyklus byl nadále udržován. A teď se dostáváme k otázce politického mixu. Politický mix musí vypadat tak, aby ekonomika eurozóny byla strukturálně silnější a také, aby podporovali, aby tento mix podporoval eh, trvale udržitelný růst. A potřebujeme mít odpovídající fiskální politiky, které eh, berou ohled na dva cíle. Musíme zajistit, eh, že budeme připraveni na cyklický vývoj, eh, na eh, smršťování ekonomiky v rámci ekonomického cyklu. Nyní je čas na to, abychom vytvořili fiskální prostor pro tento pokles. Stabili, pakt stability a růstu zůstane naším kompasem jsem přesvědčen, že komise bude dohlížet nadále na jeho dodržování. Odpovídající fiskální politiky jsou nutné, ale nejsou dostatečné pro trvalé udržitel úspěch našeho ekonomického modelu. Musíme eh, nadále si udržet hospodářský růst. Ehm, ekonomická odolnost eh, v jednotlivých zemích je eh, naprosto zásadní. Byli jsme toho svědky v minulých letech. Musíme se nadále soustředit na konkurenceschopnost a musíme se snažit o eh, efektivní investice. Máme v eurozóně problém s investicemi. Je pravda, že investice v poslední době e, rostly, ale e, předtím byly dlouho omezené, především během krize a krátce po krizi. Je to promarněná příležitost s ohledem na to, jaké jsou v současné době úrokové sazby. Musíme implementovat politiky, které umožní našim ekonomikám, aby byly flexibilní a byly schopné se adaptovat na globální výzvy. Musíme usnadnit podnikům v eurozóně, aby investovali, inovovali a aby Eh, získávali zaměstnance. Eh, práce musí být eh, pro lidi atraktivní. Zde mám na mysli především spravedlivé daně, vzdělávání a školení. Jedná se tedy o růst, který je inkluzivní. Je to ekonomický model, ze kterého budou mít přínos všichni. Je třeba, abychom uvolnili eh, velký růstový potenciál, který stále existuje na našem velkém jednotném trhu. Euroskupina by eh, podle mého názoru eh, měla hrát silnější roli v této oblasti. Má to smysl především s ohledem na to, že ekonomiky eurozóny jsou úzce propojeny a, a národní politika, ať už fiskální nebo strukturální, přesahuje hranice jednotlivých zemích. Tato politika možná e, vypadá dobře na papíře, ale aby fungovala, musíme e, řídit očekávání. To e, v politické diskuzi někdy chybí. Víme ze zkušenosti, že některé politiky přinesou silný růst. Nyní se podívejme na posilování hospodářské a měnové unie. A připravit se na budoucnost je e, národní odpovědnost, ale v Evropě je to také kolektivní odpovědnost. A tím se dostáváme k současné diskuzi o prohlubování HMU. E, mohu být e, v této věci stručný, protože už jsem o tom hovořil včera ve svém projevu na konferenci Evropského semestru v rámci Evropského parlamentního týdne. Ministři financí budou tvrdě pracovat na tom, aby v červnu premiérové mohli učinit první rozhodnutí jde o další rozvoj HMU. Eh, Pokud chceme, aby to fungovalo, potom se musíme soustředit především na obsah. Eh, pracovní plán z roku 2016 je základním východiskem. nezačínáme úplně od nuly. V červnu potřebujeme mít jasné cíle, které budeme naplňovat. Eh, nebude to ale konec této diskuse. Bude to spíše začátek nové fáze ehm, postupné implementace. Zároveň se budeme dívat na další myšlenky, jako je společná fiskální kapacita a lepší fiskální pravidla v eurozóně. Samozřejmě nemohu předjímat eh, výsledky diskuzí ministrů eh, či eh, hlav státu a vlád, ale jsem optimistický a věřím, že bude možné se shodnout na smysluplných rozhodnutích politická vůle eh, zde je. A politická vůle využít této příležitosti. A už eh, je zde mnoho společných věcí, ze kterých můžeme vycházet. Eh, snahy, které provádíme, mají za cíl jednu věc, a to posílit odolnost eurozóny. Tím, že to uděláme, zajistíme, že nebudeme vstupovat do stejných rizik jako v minulosti. A Evropa tak bude e, připravena čelit krizi. A když bude euro silnější, e, prokážeme službu všem našim občanům, protože vytvoříme prostředí, e, které posiluje růst a důvěru. Jak jsem včera řekl zde v parlamentu, euro je prostředkem k, určitý, k dosažení určitých cílů, ne cíl sám o sobě. Nyní Řecko od eh, eh, krize eh, programy na pomoc Řecku, na hospodářskou korekci v Řecku byly Eh, neustále projednávány. Celý proces byl těžký eh, nejenom pro eh, řecké občany, ale jsem přesvědčen, že Řecko už se dostalo z nejhoršího. Současná čísla jsou povzbudivá. Ukazují, že řecká ekonomika se minulý rok vrátila k růstu, že tato země opět získává přístup na trh a že výhlídky jsou pozitivní. Euroskupina na lednové schůzi se shodla, na přeskumu třetí části programu je pouze pár nedořečených otázek a vyhlídky jsou velice pozitivní. Ve chvíli, kdy přeskum bude dokončen, ESM bude moci vyplatit další část. Část těchto peněz půjde do hotovostního polštáře v Řecku. Ehm, pokud současný trend bude pokračovat, potom je šance, že Řecko bude eh, v srpnu tohoto roku moci eh, ukončit program ESN, ESM. Eh, v tuto chvíli se řeší, jak je možné Řecko opět napojit na trvale udržitelné financování ze strany trhů. Ehm, Euroskupina se eh, zavázala k tomu, že v tom Řecku bude eh, pomáhat. Eh, ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici veškeré analýzy, budeme moci pokročit dále. Samozřejmě je zásadní, aby Řecko ehm, se samo Eh, snažilo. Já jako portugalský minister financí eh, vím, že eh, strukturální reformy jsou naprosto zásadní ehm, pro dosažení lepších výsledků. Řecko svoji úlohu bere velice vážně. Vláda připravuje dlouhodobou strategii růstu, kterou chce představit euroskupině. Tato strategie bude, bude zásadní pro to, aby se definovaly eh, různé prvky toho, co Řecko bude dělat. Ehm, eh, to pomůže Řecku ehm, zanechat krizi eh, v minulosti a my se na to velice těšíme. Mnohokrát děkuji za pozornost. Thank you very much. Ano, velmi děkuji. Děkuji vám za velmi rozsáhlé a důležité poznámky. My jsme v rámci naší pracovní skupiny pro finanční pomoc eh, tedy měli eh, velmi důležitou diskuzi eh, s řeckým ministrem financí a velká část skupiny tedy to hodnotila pozitivně, pozitivně hodnotila práci na obou stranách, jak na strany ESM, tak na straně řecké vlády při naplňování těch kroků a při naplňování řádné strategie růstu. Doufám, že tedy všechny ty kroky, které jsou na programy, budou zavedeny a že to povede k významným výsledkům. A nyní tedy zahájím diskuzi. Jako první má slovo Burghard Balc. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Sempeno, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal u nás ve výboru. Děkuji vám za to, že jste přišel. Já si myslím, že mohu hovořit jménem celé frakce, když řeknu, že se vždycky těšíme na diskuzi s vámi, na naši vzájemnou výměnu názorů. Mám otázku, která souvisí se zasedáním Euroskupiny, které proběhlo počátkem tohoto týdne. Vy jste na tom zasedání jasně řekl, že si jako součástí, součást bankovní unie přijete systém zajištění vkladů. Zároveň tedy chcete permanentní eh, transfery eh, i se zeměmi, které mají slabší bankovní systém a naznačujete, že ten systém zajištění vkladů, ať už do budoucna bude vypadat eh, jakkoliv, nebude mít místo pro černé pasažéry. V závěrech euroskupiny se k tomu konkrétně praví, že Eh, jednání mohou začít teprve tehdy, pokud dojde k dalším pokrokům při snižování rizika. Já si myslím, že kdo říká A, měl by logicky říci i B. A proto mám na vás dnes dopoledne jeden konkrétní dotaz. Ptám se, jestli v rámci své nové skupiny, eh, co by šéf euroskupiny, se v, v, v, v rámci vaší nové pozice, co by eh, šéf euroskupiny se zaměříte na nesplácené úvěry jak se postaráte o to, aby snižování rizika probíhalo důvěryhodným způsobem, zdůrazňuji to slovičko důvěryhodným způsobem, a jak chcete právě nyní v období dobré hospodářské situace přesvědčit eh, vaše kolegy eh, o tom, že je potřeba se do takových kroků pustit. To jsou tedy otázky, které na vás v tuto chvíli mám. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane Balci. Zmínil jste velmi důležitou věc. Je skutečně nadmíru důležité, abychom dokončili institucionální architekturu bankovní unie a aby to bylo ku prospěchu všech zúčastněných stran. Pokud to má být ku prospěchu všech, tak musíme zajistit, že všichni budou eh, v ty další kroky věřit, že jim budou důvěřovat. A v každém případě se musíme vyhnout všem typům narušení a eh, pobídek, které nebudou odpovídat Eh, s tím, co jsme si přece vzali. A právě proto jsme v cestovní mapě na rok 2016 schválili to, že budeme provádět celou řadu opatření na, za účelem snížení rizika. Eh, o tom už diskutujeme poměrně dlouhou dobu a já tedy očekávám, že se to eh, brzy projeví v balíčku pro snížení rizika, který připravuje komise. A jak doufám, bude to významný krok směrem vpřed ve snaze i nadále snižovat riziko v našem bankovním a finančním sektoru. Rozvoj dosavadních indikátorů je samozřejmě také výsledkem doposud přijatých opatření. My se snažíme snížit důvěryhodnost, eh, zvýšit důvěryhodnost a za tímto účelem jsme přijali již celou řadu opatření. Dovolím si zmínit pouze některá z nich, ale všechna, eh, všechny směrnice eh, BRD, eh, provádění jednotného mechanismu dohledu, všechna tato témata, všechny tyto prvky se snaží o to, aby tedy v našem finančním a bankovním sektoru převládala atmosféra důvěry. Je pravda, že několik zemí, eh, které prošly krizí, ale i některé další členské státy a některé bankovní oblasti, finanční oblasti musí bojovat s dědictvím, které je potřeba brát velmi vážně a snížení objemu nesplácených úvěrů je jedním z takových kroků, které musíme učinit. Já jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří to dědictví v průběhu e, prosazování tohoto balíčku zpracovat a zvládnout a rád bych zmínil jeden konkrétní indikátor kontextu e, dohledového mechanismu, které, který máme pro všechny naše banky, je to tak, že všechny banky e, tedy splnily cíle na rok 2017, pokud jde o objem e, nesplácených úvěrů, je, respektive jeho snižování. To je velmi důležitá věc a je to jedna z mých priorit, co by eh, předsedy Euroskupiny. Děkuji. Eh, děkuji. Naš, moje země tedy v roce 2017 dosáhla snížení o 25 a toto snižování pokračuje i v eh, roce 2018 což není špatné a doufejme, že tato opatření tedy přispějí, ta nová opatření k tomu ještě dále přispějí. A nyní Pedro Silva Pereira, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Euroskupiny, dovolte mi, abych vás velmi srdečně přivítal jménem frakce SAD. A rád bych doplnil i to, že já, co by Portugalec a co by Evropan, jsem velmi spokojen. Co by Portugalec jsem spokojen proto, že před nějakou dobou evropské instituce hovořily ještě o sankcích, které by měly u, být uvaleny na Portugalsko. A já si myslím, že právě to, že vy jste byl zvolen předsedou Euroskupiny je eh, ten nejjasnější důkaz, že jsme na dobré cestě. Jsem spokojen i jako Evropan, protože vaši volbu eh, jak bylo řečeno na meziparlamentní konferenci, chápeme jako dobré znamení pro budoucnost eura. Samozřejmě, že máme před sebou ještě velké úkoly. I vy máte před sebou velké úkoly jako předseda Euroskupiny. Zodpovídáte za prohlubování měnové unie a za koordinaci hospodářských politik. A já tedy chápu ten cíl prohlubování hospodářské a měnové unie tak, že to tedy sdílíme s ministry hospodářství, ale že zároveň musíme podporovat konvergenci a že musíme dostat očekáváním občanů. Mám na vás následující otázku. Jaký je význam toho konvergenčního cíle v rámci reform a v rámci prohlubování hospodářské a měnové unie a jaké nástroje můžeme za tímto účelem použít. A na závěr mi dovolte říci ještě jednu věc. Je tu tedy ta ambice, konvergence, ale já se ptám, jestli je to slučitelné s minimalistickým reformním programem hospodářské a měnové unie. Pojďme se omezit na bankovní unii, eh, odhlédněme od rozpočtu. Tím, že vytvoříme mechanismus stability, tak e, zajistíme další stabilizaci. Já bych se v této souvislosti rád zeptal, je, s jakou ambicí tedy přistupujete k dokončení hospodářské a měnové unie. Děkuji. Děkuji, pane Pereiro. Já vám odpovím portugalsky. Budu se snažit potvrdit, že i my máme v tomto ohledu velké ambice. A to právě v současnosti. Já tomu říkám časově omezená příležitost, to znamená jedinečná šance využít toho hospodářského cyklu nebo té fáze hospodářského cyklu, kterou v tuto chvíli prožíváme. Nepochybně máme vysoko nasazené cíle a rozsáhlé ambice na straně politiky v tuto chvíli, tedy zažíváme konkrétní fázi hospodářského cyklu a máme tak šanci ty instituce dokončit. Zároveň si musíme uvědomit, že právě ta hospodářská konjunktura je výsledek reformního procesu evropských institucí a hospodářské politiky. To už jsem konec konců na počátku konstatoval. Já osobně tam vidím jednoznačný kauzální vztah. Evropa má v tuto chvíli velmi dobré hospodářské indikátory, dokonce ty nejlepší ve srovnání s dalšími hospodářskými prostory světa. Máme eh, vyvážený rozpočet a máme kromě toho schopnost činit, vytvářet úspory. A myslím si, že tato výhodná situace se musí investovat do růstu a také do dobrého života našich občanů tuto chvíli tedy máme velmi solidní prostředí a díky tomu musíme podporovat konvergenci, zbližování a to za spolupráce s našimi institucemi. A v tomto smyslu jsem ve svém úvodním projevu konstatoval, že je potřeba využít veškerých nástrojů, které máme k dispozici a které jsou nutné k tomu, abychom tyto instituce dokončili sem spadá i poměrně detailní analýza rozpočtových pravidel, tak aby mohly být ještě účinněji přizpůsobeny té současné situaci. Potřebujeme tedy napomáhat investicím a strukturálním reformám a tím se vlastně přibližovat cílům konvergence. Já neustále opakuji, že pokud budou instituce neúplné, tak můžeme dosáhnout pouze neúplných, nedokonalých výsledků, a to pouze v optimálním případě. A proto je velmi důležité, abychom se zaměřili na dokončení institucí a to právě v okamžiku, kdy mezi členskými státy zavládla opět atmosféra důvěry. Nyní je možno tohoto cíle dosáhnout. Děkuji. Lukem. Děkuji, Lambertovk. Dobré ráno, pane předsedo, pane Senteno, děkuji vám, že jste přišel. Vítám vás za EKR. Já bych rád se zaměřil ve své otázce na otázku Řecka a možný přístup Řecka na kapitálové trhy poté, co Řecko opustí, končí svůj třetí program. Asi víte, že Evropský parlament ve svém rozhodnutí ohledně zprávy ECP, eh, e ano, tedy že Evropský parlament žádal Evropskou centrální banku, aby začlenila dluhopisy řecké eh, banky řecké vlády, eh, poté co ty vládní eh, dluhopisy eh, dosáhnou investiční hodnoty. Včera na pracovní skupině s panem Zachalutosem, který je řeckým finan... řeckou finanční ministriní, jsme o tom diskutovali, diskutovali jsme také o jiných věcech, že ta předběžná úvěrová Eh, linie by mohla být ještě předčasná. Nicméně mohli bychom ukázat nějak Řecku, že nezávisí na vnější podpoře a že tedy Řecko už může stát na vlastních nohou. Nějakým způsobem bychom ten signál mohli dát. Takže jsme diskutovali o tom, jak by například eh, Evropská centrální banka prostřednictvím různých programů mohla něco nakupovat. A jak říci mm, veřejně, Eh, eh, například jsme diskutovali o tom, zda by byli ochotní, eh, ochotní řecké orgány říci, že si nepřejí, aby Evropská centrální banka od nich nakupovala dluhopisy. Takže bylo by možné tak, aby těchto nákupů prostřednictvím řeckých dluhopisů a Evropské centrální banky tohoto dosáhnout? Jak se na to díváte? nebo mm, myslíte si, že by tedy řecká vláda měla žádat eh, Evropskou centrální banku, aby nenakupovala ty dluhopisy, anebo by měla eh, euroskupina požádat Evropskou centrální banku, aby nenakupovala ty řecké dluhopisy? Ano. Samozřejmě, že pak to nakupují na sekundárním trhu, ale to je jen tak pět stranou. Děkuji vám za tuto otázku a za e, nadnesení této velice důležité věci. Jedná se o to, jak bude vypadat situace po ukončení programu pro Řecko. A já si myslím, že tady bych měl zdůraznit, že můžeme využít také portugalskou zkušenost e, za tímto účelem. Jsou tu dva klíčové aspekty důležité pro úspěch takovéhoto programu. A tyto programy už běží 8 let, takže je zapotřebí, abychom si uvědomili, jak obtížná to je situace pro řeckou společnost, aby si zachovala uh, plné eh, vlastnictví nebo plnou účast na takovýchto procesech. Takže musíme jednat se SM a s institucemi a zaměřit se na to, jak postupovat dál eh, společně s řeckými orgány, tak abychom zajistili, že že to období po ukončení těchto programů, až tedy eh, Řecko opustí tento program, že bude mít plný přístup na trhy. To je nepochybně první podmínka pro Řecko, pro to, aby Řecko mohlo být úspěšné. A abychom toho dosáhli, potřebujeme splnit určité vnitřní podmínky ze strany Řecka. A to je například, že ten, ten prospěch, který získalo díky tomu programu, ten užitek, který z něj získalo, by měl konzistentně se opakovat v politických cyklech, měl by být trvalý. Ono se to stalo v Portugalsku a bylo to velice důležité pro Portugalsko jak navenek, tak uvnitř, aby mělo tedy svou sebedůvěru pro investice, pro možný nárůst investic a podobné je to i pro Řecko. Takže je zapotřebí eh, se eh, rozhodnout, jak se bude postupovat dál. A to je rozhodnutí, které musí učinit řecké orgány, řecká vláda. Já bych to viděl takže zapotřebí se podívat na všechny dostupné mechanismy, že všechny zapotřebí probrat a zhodnotit jejich možné použití. Podmínkou jasně je eh, mít mít eh, takový eh, eh, polštář hotovosti, mít daně patřičným způsobem zregulované a musíme dosáhnout tedy stability v průběhu dalších cyklů. O tom musíme hovořit velice otevřeně, protože tu jsou nepochybně i jiné alternativy a je tu spousta různých nástrojů, které je zapotřebí zhodnotit. Můžete mi prosím odpovědět o PSPP? Já si totiž myslím, že musíme využít všechny nástroje, které máme k dispozici, které tedy může využívat jak řecká vláda, tak všechny, všechny instituce. Takže i PSPP, je to tak? Uvědomujete si, že to není eh, že to není měnové eh, financování, eh, že mm, to je pozitivní věc, je to nástroj, ale jiného typu. Eh, dva řečníci eh, mluví dohromady na mikrofon, eh, tázající říká, že se neptal pana předsedy. Pan předseda odpovídá, měl jste dost času, dostal jste ještě další řečnický čas. Já jsem jenom zopakoval několik základních principů, aby tato diskuze mohla být užitečná pro všechny. Pan Tremoza jako další. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Senteno, eh, za eh, skupinu vás si přivítat a těšíme se, že budeme spoluplodně spolupracovat. Mám na vás několik otázek jako první. Portugalsko odvedlo výbornou práci tím, že snížilo veřejný deficit, ale Další země jako Francie, Španělsko si udrželi deficity na 3% v posledních deseti letech. Naopak eh, zmnožovali to deficity, zvětšovali je a tím eh, eh, tedy mm, zrušovali riziko pro nárůst úrokových sazeb. Jak vy se na to díváte jako předseda Euroskupiny? Za druhé, je tu pocit, že současná pravidla byla používána podle vlastního uvážení. Například v případě eh, Věžnické banky nebo v případě Řecka se postupovalo eh, různým způsobem a také eh, mm, směrnice o platbách je také různě používána v různých státech. Mario Draghi před dvěma měsíci zde uznal, že to bylo kořenem problému s NPL, se spožděnými platbami a jak se na to chcete podívat, jak to chcete vyřešit. A poslední otázka. Pan de Lindos byl vybrán jako předseda, jako člen rady ECB. Eh, e eh, jak můžeme teď vysl- vy, eh, vysvětlit veřejnosti, že ECB si vybrala Eh, jednoho člověka ze svých řad, aby předsedal, aby byl tedy na hlavním místě v předsednictvu, eh, řídil ECB. Eh, e ehm, myslíte si, že další členové ECB v budoucnosti budou se hlásit na vysoká místa v ECB? Děkuji vám, pane Tremozo, za tyto dotazy. Pakt růstu a stability má svá pravidla, jsou velice jasná a my jsme je implementovali s velkou rozhodností v mnoha zemích eh, A pak tu jsou různé e, situace v jednotlivých státech, které se týkají jejich fiskální e, politiky a fiskálních indikátorů. A to je výborná zpráva pro e, Evropu. Máme tedy celkově velice vyvážené stanovisko k těmto věcem, ale vidíme, že země konvergují společně a směřují tedy k situaci, která bude plnit pravidla a že se země budou držet cílů veřejného deficitu. Takže si myslím, že i Francie a Španělsko nepochybně e, dokončí e, toto úsilí velice brzy. Co se týče finančního sektoru, Také máme velice důležité eh, nařízení eh, v rámci Evropy, které je také implementováno po celé Evropě. A ty situace, o kterých se zmiňujete, já teď nechci konkrétně eh, rozebírat. Tyto různé situace vznikly v různých časových Eh, okamžicích a v tu dobu byly tedy využity různé eh, prostředky, tedy různé jiné způsoby regulace či nařízení. A jak jsem se zmínil už v té první odpovědi, eh, chtěli jsme snižovat riziko, dosahovat větší důvěryhodnosti těchto nařízení, která používáme. A to se týká také MPL a to jest, zabývali jsme se velice důležitými problémy, abychom je mohli mít vyřešené do budoucnosti. Euro je velice mladá měna eh, ve finančnictví a v bankovnictví. Musíme tedy spolupracovat na tom, abychom eh, usnadnili dozrávání eura. A musíme tedy implementovat pravidla konzistentně a udržitelným způsobem. E, ohledně jmenování pana de Gindose na e, místo předsedu ECB měl jsem příležitost e, diskutovat s oběma kandidáty. Já jsem s oběma pracoval v různých prostředích, znám je a mohu vám říci, že eh, životopis obou byl eh, vysoce kvalitní a vysoce oceňován eh, ministry euroskupiny a jsem přesvědčen, že to rozhodnutí po přeskomání jejich životopisů ze strany ministrů bylo striktně zaměřeno právě na tyto životopisy a mm, myslím si, že důležité je, aby tato procedura ehm, náboru byla otevřená, aby byla transparentní a aby se rozhodlo na základě zásluh kandidátů. Děkuji, Miguel Diegas. bom dia, <coughs> bem-vindos aqui a esta comissão. Eu ontem... Chtěl bych vás přivítat zde ve výboru. Včera jsem měl příležitost si vyslechnout vaše připomínky a musím říct, že jsem byl zklamán tím, co jsem um, slyšel. Um, měli jsme roky zkušeností eh, v mm, Portugalsku. A byli jsme toho, jak funguje pakt stability a růstu byly zde obrovská omezení, která e, zabraňovala fungování jakýmkoliv makro, makroekonomickým stabilizátorům. E, Portugalsko učinilo celou řadu odvážných e, opatření. Celá řada lidí nicméně obvinovala evropské instituce. Já bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Co si myslíte o pravidlech vztahujících se na euro? Jakým způsobem chcete eh, zabránit procyklickým aspektům těchto pravidel? Ehm, protože eh, tato pravidla jenom zhoršují krize v EU. To byla první otázka. A druhá otázka, která s tím souvisí, se týká a eh, propojení budoucích rozpočtů se strukturálními reformami v rámci evropského semestru. Hovoří se o možnosti dále zmírňovat dopady eh, eh, proticyklických nástrojů. Eh, byla zde celá řada zemí, která měla obrovské problémy eh, s veřejným dluhem. Co bychom mohli udělat eh, pro to, aby v podstatě vlády nedělaly kroky, které jenom zhoršují krize? Eh, jakým způsobem by se měly vlády chovat v případě krize, aby předcházely krizi? A e, poslední věc, e, včera jste hovořil o e, dluhové krizi, hovořil jste o tom obecně, ale mě by zajímaly nějaké konkrétnější připomínky týkající se dluhu. Děkuji. Ano, je pravda, že všechny tyhle věci musíme řádně zanalizovat. V tuto chvíli probíhá stálá analýza toho, jak fungují pravidla. Tím myslím e, v podstatě ta pravidla, která jsou rámcem pro naši práci v rámci hospodářské a měnové unie. V hospodářské a měnové unii zkrátka ale pravidla potřebujeme. E, potřebujeme pravidla, která budou upravovat práci jednotlivých eh, států, kroky jednotlivých států a potřebujeme také pravidla pro koordinaci um, hospodářských a fiskálních kroků jednotlivých zemí. Samozřejmě existuje zde určitá flexibilita v implementaci pravidel a můžete eh, nebo nemusíte souhlasit s tím, zda ta flexibilita byla využita nejefektivnějším způsobem. Eh, správně říkáte, že portugalský příklad dobře ukazuje, že je možné nalézt alternativy. A k takzvanému politickému mixu, a který byl vytvořen eh, proto, aby se řešily specifické problémy, kterým jsme museli čelit. Evropa není vybavena eh, nutnými opatřeními pro řízení krize, nebo nebyla hlavně vybavena eh, takovými to nástroji v době, eh, kdy se objevila krize. A bylo nutné posílit mechanismy řízení krize. Byl vytvořen evropský mechanismus stability. A nyní tento eh, evropský mechanismus stability musíme dále posílit. A to je to, co jsem říkal také včera. To je ten kontext, ve kterém musíme celou tuto věc vnímat. Měli bychom eh, se připravovat eh, na potenciální reakci. Musíme být připraveni na případné další krize, další dluhové krize. Jak jsem řekl eh, ve svém úvodním projevu, ta logika, kterou musíme sledovat, spočívá v tom, že se budeme snažit trpělivě pracovat na to, abychom ovlivňovali eh, chování eh, hospodářských aktérů a stejně tak jako domácností, tak aby plnili své úkoly. Řekl jsem, že musíme být trpěliví a trpělivost je v takovýchto dobách eh, velice důležitá. Dluhové krize jsou eh, dlouhodobé krize, trvá dlouho, než se z nich dostaneme. Pokud jde o strukturální reformy, eh, k tomu bych řekl jen pár slov. Tu současnou diskuzi na toto téma chápu tak, že, je, že by se měly vytvořit další mechanismy pro financování a pro investiční kapacitu, která by měla být stabilní během celého hospodářského cyklu. To by nám eh, mělo umožnit dělat eh, strategické investice eh, ve chvíli, kdy tyto investice jsou nejvíce potřeba, ve chvíli, kdy eh, evropská ekonomika tyto investice nejvíce potřebuje. Sven Giegold, chtěl bych vás zde přivítat také jménem Zelených. Vaše země a také vy osobně jste prokázal, že nemají pravdu ti, kteří říkali, že eh, země jihu Evropy eh, nemohou být úspěšné, nemohou mít společnou eh, měnu se zeměmi, jako je Nizozemsko, Německo a další. To, co jste udělal, nebo udělali, abyste udrželi Evropu pohromadě, to bylo velice důležité a ukázal jste, že celá řada lidí, kteří tvrdili opak, neměli pravdu, včetně některých zde v místnosti. Otázka je, co se stane ve chvíli, kdy kdy přijde další ehm, globální makroekonomická krize. Ehm, my vás chceme vyzvat v Euroskupině, abyste byli ambiciozní, abyste eh, vyžadovali reformy, které zlepší celý systém. Toto je naše první výměna názorů a já myslím, že je potřeba hovořit o našich institucionálních vztazích. Eh, nejdříve bych se vás chtěl zeptat, zda se můžete zavázat k tomu, že budete více ehm, dostupný pro nás eh, než váš předchůdce, že budete vstřícnější, abyste s námi vedl tento eh, dialog jako s poslance Evropského parlamentu. Za druhé, v nedávném doporučení ombudsman vyzval radu, že představuje um, špatný uh, postup to, uh, že rozhodnutí členských států uh, v radě a v euroskupině nejsou veřejná. Um, co chcete udělat pro to, aby zde transparentnost byla, aby jsme věděli, jak se který členský stát rozhodl? Transparentnost je naprosto zásadní a Euroskupina je eh, jedním z nejmocnějších orgánů v Evropě. A další věc, eh, když se zde eh, rozhlédneme nebo když se podíváme do Evropské centrální banky, je, tam, eh, je tady a tam všude málo žen. Co uděláte pro to, aby ženy byly více, více zapojeny do hospodářských rozhodnutí v Evropě? Thank you. Eh, thank you. Mnohokrát děkuji, pane Gigolde. Je velice důležité, abychom byli ambiciozní v této fázi přesně z těch důvodů, které jsem zmínil. Potřebujeme mít při- připraveni. abychom měli odpovídající reakce na výzvy, které nás čekají. Včera jsem řekl, že vidím vnější i vnitřní výzvy pro Evropu. Největším interním rizikem pro Evropu je riziko nečinnosti. Sezení se založenýma rukama. Eh, musíme být v tuto chvíli ambiciozní a jednat. Dále bych chtěl zdůraznit, jak důležitá je ta politická myšlenka toho mít alternativy. To je velice důležité v demokratické společnosti. Je potřeba, abychom našim občanům poskytli alternativy. A alternativy existují. Neexistuje jenom jedna cesta. Musíme hovořit o různých cestách a musíme být otevření. Naše instituce musí být navrženy tak, aby Ehm, nabízely alternativy. Nejlepší způsob, jak eh, podporovat alternativy a diskuzi, je transparentnost. V tom s vámi souhlasím. Já, jak už jsem řekl na začátku ve svém projevu, eh, chci být velice otevřený vůči vám, chci vám být k dispozici a kdykoliv to bude eh, nutné, eh, chci s vámi sdílet své názory. Transparentnost fungování euroskupiny se v poslední době zlepšila. Nadále se budeme snažit o zlepšení, ale v nedávné době došlo k posunu k lepšímu. Eh, vznikla eh, nová vnitřní nařízení, která měla za cíl zlepšit transparentnost. A eh, samozřejmě to je důležité pro ochranu rozhodovacího procesu. Ehm, na druhou stranu řešíme často velice citlivé otázky, nicméně samozřejmě není možné spochybňovat eh, odpovědnost fungování euroskupiny. A pokud jde o čendrovou vyváženost, tak to je nepochybně věc, která je pro každého z nás velmi důležitá. Všichni se musíme snažit o další zlepšení. V tomto procesu který tu, v tuto chvíli máme na stole, je velmi důležité, aby všichni věděli, že všichni, všechny členské státy mají možnost představit uh, svoje kandidáty a výsledek je takový, jaký je. Nepochybně, že mus, je to tak, že musíme zhodnotit kvalitu kandidátů, jejich zásluhy, ale to je přesně to, co musí vzít v potaz eh, každá členská země. Já jsem se tomu věnoval, co by ministr financí Portugalska. My jsme prováděli nařízení, díky němuž jsme se snažili podporovat diverzitu a je to práce, kterou tady musíme mm, soustředěně provádět i nadále. Markovali. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A děkuji i vám, pane prezidente. Dovolte mi, abych vás přivítal i svým jménem a mám tři dotazy. Za prvé, budoucí hospodářská zpráva v Evropské hospodářské a měnové unii. Rád bych slyšel váš názor na nástroj, který by měl sloužit eh, k tlumení šoků. Eh, je to těch 25 miliard, které budou zavedeny během sedmi let na tlumení šoků v eurozóně. Rád bych se zeptal, jestli je správné tady využít daňových transferů. A jestli tedy je správné nevyužívat ty neefektivní nástroje, které byly zavedeny v minulosti a které tedy při příští eh, krizi eh, mohou přispět, je otázka, jestli tedy při příští krizi mohou přispět k tlumení šoku. Pokud jde o ty dluhopisy, Eh, o ten nástroj, eh, který, o kterém hovoří Evropská komise, tak tam jde o to, že tam budou nějaká nadřazená, podřazená opatření v eurozóně a domnívám se, že v periferních oblastech eurozóny se tím otevře pandořina skřínka. A projeví se to v rozvahách banka. Mohlo by to mít tedy dalekosáhlé důsledky. E, to znamená, že se ptám, jestli by nebylo lepší vydávat euro dluhopisy. Možná, že je to celé příliš komplikované a že by to mohlo vést k dalším problémům. A pak ty nesplácené úvěry. Tady se odvádí velký kus práce, ale e, bohužel nevidím žádné konkrétní, žádná konkrétní opatření, která by se týkala derivátů. jde o to, že se na to musí zaměřit banky jako na zpracování vlastního dědictví, protože pokud by se objevila další krize, tak by se některé banky dostaly do velkých eh, problémů. Eh, pane Vali, děkuji, já vám nebudu odpovídat v italštině kvůli ostatním kolegům. Ale v každém případě vám děkuji za veškeré otázky, které jste vznesl, protože to jsou důležité věci. Rozpočtové záležitosti. Je nesmírně důležité, abychom připravili eurozónu díky nejrůznějším nástrojům nejen na řízení krize, ale také na konvergenci a abychom umožnili posílení těch vnitřních cyklů v rámci eurozóny tuto chvíli už máme mnoho společného. Eh, vypracovali jsme celou řadu nástrojů, které mají snižovat rizika, jim čelíme vnitřně, interně a musíme o tom dále diskutovat. Je to nepochybně součást práce, kterou provádíme a budeme provádět v blízké budoucnosti. Budeme se muset zaměřit na rozpočtové linky, díky nímž bychom mohli být schopni eh, tyto otázky řešit. Je na snadě, že ta diskuze musí jít ruku v ruce s diskuzí o tom, jak využívat ty zdroje a jak je také získat. To znamená, jak financovat rozpočet. A tím, že budeme generovat trvalé finanční zdroje, <clears throat> přispějeme k dobrému naplňování rozpočtu. Je to velmi důležité, protože je to v podstatě jediný způsob, jak můžeme zajistit stabilní prostředí do budoucna. A proto tedy musíme myslet na obě strany té mince. Pokud jde o diskuzi o eurodluhopisech a o ty s tím zpěté možnosti, tak to je věc, která je z hlediska trhu velmi citlivá. Na úrovni euroskupiny je nám všem jasné, do jaké míry je to citlivá záležitost. A reakce trhů na naše instituce je někdy velmi nepředvídatelná, nicméně ocenění jak jste sám řekl, ocenění konkrétních rizik je velmi náročná věc, no, velmi náročná záležitost a my musíme být velmi obezřetní při uh, navrhování těch řešení, ať už budou jakákoliv. Je potřeba, aby to bylo inkluzivní a aby to nevedlo k segregaci eurozóny. A podobné je to s bankovním sektorem. My do cestovní mapy na rok 2016 eh, doplňujeme opatření o nesplácených úvěrech, diskutujeme o tom interně. Balíče, eh, komise připravuje balíček, který by to měl řešit a je to opět velmi důležité pro eh, konečné řešení. Je potřeba, abychom nabízeli opatření, která povedou eh, k, k, ke, ke slučování a ne ke, k fragmentarizaci. Děkuji. Děkuji. Pokud si správně pamatuji, tak ke, ve sdělení komise se tedy tý, e, objevuje poznámka o NPL a mělo by to být tedy řádně provedeno. A nyní Berard Monos, ENF. Děkuji vám. Pane předsedo Euroskupiny, vy jste včera již hovořil na meziparlamentním týdnu o tom, že potřebujeme více eh, demokratické kontroly. A toto by nemělo zůstat jen prázdným slovem, protože od roku 1992 eh, Evropská hospodářská měnová unie uniká eh, kontrole občanů. Za prvé ECB chce eh, vytvořit nová eh, pravidla eh, pro kredity a teď pro úvěry. A teď je otázkou, jak to ohrozí nebo ovlivní schopnost malých a středních podniků získat úvěry. A Zdá se, že by toto mohlo dokonce snížit možnost růstu ročně. Pokud právní služba Evropského parlamentu se, domluvá, se domnívá, že to je tedy eh, legislativní Eh, postup, který by měl tímto způsobem být řešen s pomocí tedy Evropského parlamentu a protesty Evropského parlamentu byly ignorovány. Je tu naprostá absence eh, demokratické kontroly činnosti Evropské centrální banky. Za druhé, co se týče Lotyšska, Samozřejmě, že fakta eh, se mohou různě vyvíjet, veřejné mínění také a judikatura též. Nicméně není možné eh, nutit eh, člověka z centrální banky, aby přednesl demisi. A Evropská unie trpí eh, dopadem toho, co se děje tedy v euroskupině, protože ECB určitým způsobem rozhoduje. Je zapotřebí tedy opět konstatovat, že Evropská centrální banka zcela uniká eh, veřejné kontrole. A potom, co se týče rozpočtové e, politiky e, Evropské unie, opět zde nebude pro takovýto orgán žádná tedy vnější demokratická kontrola. A jako předseda Euroskupiny byste e, měl usilovat o to, aby nějaká demokratická vnější kontrola zde byla. Thank you, thank you, Děkuji vám, pane Mono. Vaše dotazy se dotýkají velice mm, důležitých témat eh, v nastavení institucí. A musíme být velice mm, opatrní ve všech krocích, které eh, chceme podnikat a podnikáme. Tyto otázky totiž eh, fungují všemi směry. Jak já se dívám na centrální bankou i nezávislost. No, dosáhli jsme takového designu institucí, který nám umožňuje pro měnovou politiku a Evropskou centrální banku dosáhnout určité úrovně nezávislosti, která je kompatibilní se stupněm důvěry, kterou si přejeme mít pro tyto instituce a pro nástroje, které používají. To znamená, že musíme zachovat jejich nezávislost z důvodu důvěryhodnosti eh, pro ně a jejich politiku. To ale neznamená, že Evropská centrální banka by nebyla zodpovědná za rozhodnutí, která přijímá. To je e, velice odlišná perspektiva. Musíme zlepšit zodpovědnost, ano, to je tedy věc, která přijímám z vašeho eh, příspěvku. To opravdu musíme mít na paměti. Eh, nicméně eh, musí zde být nezávislost v rozhodování a to je podle mne velice důležitá věc, která musí být uchována u centrální banky. Co se týče rozpočtu a mm, EMF, myslím, že ty diskuze, tak jak v současné době probíhají, ještě nejsou dokončeny a nezmění eh, proces rozpočtového dohledu, který byl stanoven. Je velice jasné, jaké institucionální nastavení zde je pro rozpočtový dohled a nemůže se tedy překrývat eh, s nějakými posilovacími opatřeními eh, pro EMF nebo pro eh, jiné účely do budoucnosti. Už nám dochází čas, říká pan předseda. Teď máme první kolo řečníků. Na druhém kole už budeme mít jenom prostor pro čtyři minuty pro politické skupiny. Zatím máme tedy pětiminutové sloty a hm, ty už byly přesaženy. Ansander jako další. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane mm, předsedo Euroskupiny. Děkuji vám za tuto velice zajímavou výměnu eh, názorů od hm, samého rána. Eh, makroekonomické indikátory tedy jsou nastartovány, jsou otevřené a vidíme, že je tu růst pro 2017, pro HDP snižuje se deficit a také se snižuje nezaměstnanost, to je dobře. A je dobře, že strukturální reformy a e, e, změny tedy ve e, zprávě dluhu, že se mění. E, že fungují. Nicméně ještě před námi dlouhá cena, než se veřejný, veřejný dluh dostane na přijatelnou úroveň nebo dokonce na udržitelnou úroveň. Já to skutečně mohu říct, protože eh, také u nás doma s tím máme problém. Eh, takže eh, obsluhování dluhu také sebou přináší významné náklady pro jednotlivé členské státy, který se to týká. A e, pokud e, tedy e, úroky se budou zvyšovat, tak se může stát, že to bude zase problematičtější. Takže je zapotřebí, aby Euroskupina se zabývala i těmito otázkami, tedy takovýmito problematikami. A do jaké míry nebo jakým způsobem chcete přispívat ke Eh, snižování veřejného dluhu, jak, do jaké míry to cítíte jako prioritu a eh, jak chcete například se zaměřit na sdílení ehm, osvědčené praxe. Je totiž nezbytné, aby členské státy byly zodpovědné a to ještě předtím, než tedy začnou být solidární, eh, to, to je ještě důležitější. Všechny členské státy prostě mají svou zodpovědnost. Děkuji. Děkuji vám, paní Sandy. Velice důležité je, přesně tak, jak uvádíte, eh, uvažovat o eh, důležitosti o dluhové obsluhy a nákladů, které s tím jsou spojeny. Je pravda, že ekonomické indikátory celkově jsou velmi pozitivní, Generovali jsme víc než 7 milionů pracovních míst v Evropě od od tedy eh, krize. A co se týče dluhu, je zapotřebí pochopit, že tu stále ještě v eurozóně jsou určité asymetrie. Důležité nicméně je to, aby každá jednotlivá země eh, se eh, podívala na poměr dluhu a, HDP. Krize má spoustu dopadů do budoucnosti jednotlivých států. A my víme, už z doby před krizí, že důležité je je dosáhnout tedy eh, momentu, kdy se začíná snižovat dluh vůči HDP. Eh, to je totiž to nejdůležitější, co potřebujeme, abychom mohli podporovat růst abychom byli nastaveni na, na to snižování eh, dluhu vůči HDP a všechny státy tedy musí začít tento proces, ale když se podíváte na vývoj eh, za poslední dobu, tak zjistíte, že většina zemí už na této cestě je a že potřebujeme podporovat tento proces do budoucnosti. Děkuji. Děkuji, Poltang. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Centeno, že jste mezi nás přišel. Gratuluji vám. Obecnější otázka. Eh, co jste se eh, naučil od svého předchůdce eh, Weissenbluma? asi dobře řídil Euroskupiny, ale úplně neposiloval soudržnost mezi severem a jihem Myslím, že tam možná byl nedostatek důvěry. Na stole jsou otázky, jako je bankovní unie, fiskální kapacita, které si vyžadují eh, důvěru mezi severem a jihem. Co uděláte pro to, abyste překonal eh, tuto propast? To je moje první otázka. A druhá otázka. Eh, transparentnost úvěrů. Máme zde Um, jeden uh, příklad. Nominace do Rady ECB. Už uh, se o tom uh, mluvilo v Euroskupině, ale Evropský parlament bude konzultovan. Co uděláte s postojem Evropského parlamentu? A transparentnost je pro Evropský parlament naprosto zásadní a právě kvůli transparentnosti do toho má Evropský parlament co mluvit. Děkuji, pane Tangu. A děkuji také za vaše gratulace. Je to pro mě velká výzva, tato práce. A rád bych eh, pracoval v rámci euroskupiny na základě koncenzu a chtěl bych podporovat koncenzus. Eh, je to eh, jedna z nejdůležitějších věcí v Evropě. Abych byl upřímný, domnívám se, že my politici někdy eh, zvyšujeme rozdíly mezi severem a jihem pro své vlastní účely. Eh, trochu je zveličujeme. Myslím si, že je velice důležité spolupracovat, vytvářet důvěru. Už jsem to řekl dnes ráno několikrát. Evropa byla vždy politickým projektem, který eh, vychází z důvěry a z budování důvěry. A to je také, co potřebujeme nyní. Nyní máme možnost zhodnotit, jak eh, naše rozhodnutí mohou pomoci evropským občanům a prošli jsme velice hlubokou krizí, a využili jsme existujících institucí, a nakonec se nám podařilo dosáhnout úspěchu, jak eh, toho jsme svědky nyní. A to je přesně ten směr, kterým se musíme nadále vydávat pokud jde o bankovní unii, je to velice politicky citlivá otázka. Já to chápu, že je to eh, citlivá otázka. A musíme ehm, si stanovit eh, různé možnosti v rámci vyjednávání a vybrat si ty možnosti, které nejlépe odpovídají našim cílům. Jde nám především o to zvýšit odolnost euroskupiny. E, to pro nás všechny bude velkým přínosem a musíme zajistit, aby to tak v budoucnu fungovalo. Pokud jde o transparentnost, už jsme o tom zde hovořili, ale pokud jde o místo předsedu ECB, o tu nominaci tento týden, my jsme postupovali podle předpisů, předpisy eh, vyžadují slyšení v Evropském parlamentu. To proběhne eh, tento měsíc. Vy jste, nebo pro, vy máte možnost vyměnit si eh, názory s kandidátem a já myslím, že to naznačuje, eh, že zde Evropský parlament má skutečně silnou roli dohledu. Děkuji od Marka Ras. Pane předsedo, gratuluji vám eh, ke jmenování. Moje otázka je v roli stínového zpravodaje EPP pro balíček snižování rizika. Jak víte, Někteří tvrdí, že hranice snižování rizika se většinou vztahuje na NPL, tedy nesplácené úvěry, a, a že by to mělo být eh, definováno předtím, než to plně, eh, bude plně operativní. Co si myslíte o eh, první zprávě o podkroku o snižování nesplácených úvěrů. Ta zpráva byla vydána komisí v lednu. Dále budoucnost ESM. Jaká je vaše vize? Jak chcete um, ESM změnit na základě komunitárního, um, komunitární legislativy uh, v Evropský měnový fond? Děkuji, pane Karasi. Děkuji za vaše otázky. Cestovní mapa 2016 stanovuje oblasti, ve kterých se musíme pohnout dále, pokud je o snižování rizika. Je zde několik balíčků, které už komise představila a o kterých se v tuto chvíli hovoří. Já se domnívám, že to splní požadavky snižování rizika aby mohla začít politická eh, diskuze o ED a dalších opatřeních pro sdílení rizika. Je důležité, aby to šlo ruku v ruce eh, s trvalým hodnocením celého procesu. A pokud je o snižování rizika u nesplácených úvěrů, Ehm, o tom už jsme eh, dnes hovořili, dále rekapitalizace bank 560 miliard eur ehm, bylo dodáno ke kapitálu eh, evropských bank od začátku krize, eh, snižování dluhu, ehm, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. To je velice důležitá věc, byla to důležitá věc během krize i po krizi. A to je přesně to, co může vnést důvěru do celého procesu. Pokud je o ESM, hovoříme o tom, jak zajistit fungování ESM, jak poskytnout ESM další nástroje pro řízení krizí, v oblasti hospodářské a měnové, tak aby v budoucnosti existovala větší odolnost. A samozřejmě je důležité také budování důvěry u stolu. Je důležité, aby všechny členské státy, aby všechny, všichni členové eurozóny a měli důvěru ve fungování těchto institucí. Ty instituce jsou samozřejmě odpovědné eh, vládám, není zde tedy nedostatek eh, odpovědnosti, jsou zde různé možnosti. A já bych eh, byl rád, abychom nejdříve hovořili o obsahu a o politice až v druhé fázi. Samozřejmě členské státy podpoří komisi pokud jde o integraci tohoto nástroje do rámce EU. Kostas? Děkuji, pane předsedo. Pane Centeno, já si myslím, že budete potřebovat sluchátka, pokud náhodou neumíte řecky. Dneska je den rodných jazyků, mateřských jazyků. Rád bych vám poblahopřál k vašemu zvolení. Vy jste ve svých úvodních projevech řekl eh, tři věci. Za prvé, demokratická odpovědnost, to je velmi důležité téma. Za druhé, inkluzivní růst. To jste zmínil a myslím si, že to nemusím blíže vysvětlovat. A třetí bod, prohloubení hospodářské a měnové unie a dokončení bankovní unie. Já bych rád v této souvislosti položil dvě otázky. Otázky, které budou velmi konkrétní, protože někteří z kolegů už je zmínili, ale spíše v takovém všeobecném duchu. Od ledna roku 2013 kdy byl schválen pakt růstu a stability, neustále zjišťujeme, že konvergence skutečné hospodářské situace nebo zbližování jednotlivých ekonomik eh, má velké rezervy. To je první věc. Druhá věc. Od počátku jsme neustále kladli důraz na veřejné zadlužení. Nicméně se vůbec nehovořilo o přebytcích, byť to byla součást problémů. Jsou to stále státy, které se domnívají, že státní zadlužení některé, některých států jsou v podstatě důsledkem přebytku jiných států. Jak to vidíte? A třetí věc, NPL, nesplácené úvěry. Tato otázka už tu zazněla, ale já bych chtěl jít více do podrobna. Většina z nás ví, že právě NPL, nesplácené úvěry, nejsou jsou problémem pouze pro banky, ale je to téma, které by nás mělo zajímat eh, jako eurozónu, jako celek. A mělo by ležet na srdci všem institucím eurozóny. A proto se vás ptám, jestli eh, zřízení těch špatných bank chápete jako pozitivní opatření. To bych rád věděl, protože je to situace, která se týká mnoha členských států a také mnoha bank v těch členských státech. Hodně úspěchů, a děkuji vám. Děkuji, pane Mavridisi. Děkuji vám za váš komentář a také za způsob, jak hodnotíte výzvy, před kterými stojíme. Já si myslím, že některé obavy, které jste zmínil, jsou nám společné. Konvergence, kterou jsme zaznamenali, jak nominální, tak reálná, protože jsme čelili velmi obtížné krize, krizi musí mít tedy přesně ohodnocena. okamžiky krize takové procesy konvergence velmi stěžují a platí to tím více, když, jak už jsem zmínil, máme tu nedokončenou institucionální architekturu, která v podstatě neumožní to, aby k té konvergenci došlo v plném měřítku, tak jak bychom eh, v hospodářské a měnové unii očekávali. Jsou to velmi pomalé procesy. Já už jsem hovořil o tom, že je potřeba mít trpělivost, že to je naprosto zásadní, ale zároveň i instituce musí tu konvergenci podporovat. Jak víte, tak v rámci MIP je to tak, že ten proces pro makroekonomickou rovnováhu je symetrický, to znamená, že eh, se stři, stejně soustředí na, eh, na eh, schodek i přebytek. Pokud se podíváme na eurozónu jako celek a pokud budeme například měřit vnější nerovnováhu, tak je velmi důležité, abychom si uvědomili, že klíčová je jedna věc, a sice agregovaný přebytek. To znamená, že máme úspory, které jsou tedy spjaty s tím přebytkem, ale jsou investovány v eurozóně a tím pádem jsou ku prospěchu všech členských států v eurozóně. A omlouvám se, nemám na to dost času. Pokud jde o nesplácené úvěry NPL, je velmi důležité, abychom si uvědomili, že NPL se tedy týkají reálné ekonomiky a že musíme být velmi obezřetní, když k ním nějak, když je nějak řešíme, tak abychom zachovali hospodářskou hodnotu, kterou mají. A to znamená, že musíme dále vytvářet insolvenční rámec v každé jednotlivé zemi, tak abychom byli schopni s těmi nesplácenými úrovň, eh, úvěry nakládat ale zároveň musíme být velmi opatrní, jak s těmi aktivy nakládáme, protože často se za nimi skrývá skutečná ekonomická hodnota. A pokud jde o ty špatné banky, to je diskuze, která je velmi rozsáhlá, velmi široká. Eh, vedeme ji i v souvislosti s B eh, RRD a pravděpodobně ta diskuze bude ještě pokračovat a vrátíme se k tomu někdy později. Ano, děkuji. A nyní Jose Manuel Fernández. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Podle prognóz Evropské komise Portugalsko bude v příštím roce podprůměrně růst v rámci EU. To znamená, že se odchýlí od toho evropského průměru. Členské státy, které zažily podobnou situaci, jako je Portugalsko, ať už je to Irsko, Řecko nebo Kypr, to jsou všechno státy, které mají vyšší růst než je evropský průměr. Například v eh, Irsku je to dvojnásobek a proto bych chtěl se zeptat, co byste řekl portugalskému premiérovi a ministrovi financí, aby se ta tendence opět zvrátila. Děkuji. Děkuji, pane Fernandez. Co by předseda Euroskupiny? Bych všem vládám eurozóny doporučil jednu věc. A sice, aby pokračovali ve své skvělé práci, která byla v každé jednotlivé zemi provedena. Jde o stabilitu veřejných financí, rozpočtu, o stabilitu finančních systémů a také o zlepšení konkurenceschopnosti eurozóny. V tuto chvíli zažíváme nejdelší období růstu v eurozóně. A myslím si, že by z toho měly profitovat všechny země eurozóny, včetně Portugalska. Poprvé od roku 2000, Poprvé jsme v roce 2017 zažili konvergenci, uvidíme, co se tedy stane v letošním roce, ale co by francouzský ministr financí i předseda Euroskupiny bych byl velmi rád, kdyby všechny země i nadále rostly tak solidně, jak v tuto chvíli napovídají prognózy. I Portugalsko, ano, ale Portugalsko podle těch pro- prognóz poroste podprůměrně. A já se ptám, co můžeme tedy učinit pro to, abychom zlepšili ten růst, který je v tuto chvíli podprůměrný. Děkuji. Presidente. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Eh, chtěl bych vám popřát ke zvolení a také k tomu, co jste udělal v Portugalsku. Kromě toho, že jste zlepšil eh, situaci Portugalstů, dal jste také naději eh, progresistům v Evropě. Při mnoha příležitostech jste zdůraznil to, že je potřeba mít ambice, ale zároveň být trpělivý. Tato kombinace pro některé z nás eh, je ale náročná. Eh, často eh, ztrácíme trpělivost, především pokud jde o nařízení týkající se vkladů. Kolega Balc eh, zdůrazňoval to, že je eh, nutné eh, pokročit dále v balíčku snižování rizik. Ano, to je pravda, ale tyto balíčky pokračují, postupují v radě i v parlamentu. Ale téma vkladů pokračuje, postupuje velice pomalu. Je to, vím, že to otázka ECOFINu rady, ale mě by zajímalo, zda vy jako euroskupina máte možnost nějak eh, zatlačit eh, na radu, zda eh, můžete podpořit dosažení koncenzu mezi jednotlivými stranami. A já si myslím, že tato kombinace ambinací, ambicí a trpělivosti by nám měla pomoci. Můžete nějakým způsobem popohnat toto téma dále? Mnohokrát děkuji, pane Fernandez. Je pravda, že potřebujeme eh, být trpěliví, přinést trpělivost do celého systému a eh, chtěl bych vás požádat, abyste ještě trochu eh, vydrželi. Chápu, že jste netrpěliví. Ehm, a samozřejmě je důležité se co nejrychleji dostat na konec rozhodovacího procesu. Eh, já to vnímám jako velice dobré načasování z politického i hospodářského hlediska, abychom se dostali s tímto nařízením o krok dále. Musíme postupovat podle cestovní mapy. Souhlasím s vámi, že je na čase, aby se to pohnulo dále. A jako předseda euroskupiny Eh, ve své funkci se budu snažit podporovat další vývoj této diskuse. Je to velice důležitá věc pro finanční stabilitu v Evropě, aby v červnu došlo ke konkrétnímu pokroku v této věci. Děkuji. Máme zde dva řečníky k HDI. Prosím, každý minutu pan Papadimulis. Děkuji vám. Já jsem rád eh, slyšel vaše nesmírně pozitivní eh, poznámky ohledně, eh, jak říkáte, doufáme pozitivních vývojů v Řecku. A také, když jste hovořil na euroskupině o tom, že teď je míč na naší straně. Máte velice ambiciozní program pro řeckou vládu, která má přednést svou strategii dalšího vývoje pro e, zdravé veřejné finance. Poté, co dokončíme tento program v Řecku a Máme tedy čas do června. Eh, Dokdy od vás očekáváme konkrétní opatření a další postup ohledně hodnocení řeckého eh, programu. O tom také eh, se diskutovalo s panem Cakolotosem. Když jste hovořil o tom, že míš na naší straně, co jste měl přesně na mysli? Já bych eh, rád vždy eh, hovořil pozitivně o vývoji v Řecku. A jsme svědky toho, že eh, řecké orgány se chovají velice produktivně a pozitivně zavádějí patřičné kroky a to, že míč je na naší straně, co jsem tím chtěla říci, tedy, neboli tedy eh, na vaší, to znamená, že mm, daný stát musí dokončit určité postupy, aby mohl přejít do další eh, fáze. A to je právě eh, proč jsem eh, naléhal na to, aby eh, došlo k dokončení to, takovýchto postupů. A mohu říci, že opravdu eh, ty poznatkolně Řecka jsou velice pozitivní a jsem přesvědčen, že Řecku se podaří toto úspěšně dokončit. Děkuji, Nina Gil. Čtyři minuty. Chci navázat na poblahopřání podobně jako kolegové. Mám stručnou poznámku. Evropská ekonomika roste. A v podstatě svítí slunce, ale když se na to podíváte zblízka, tak nerovnosti v, v Evropě se také rozrůstají. 40 bohatství e, drží 1 lidí. A já si myslím, že zapotřebí, abychom se na toto podívali. Rok před evropskými volbami je opravdu důležité, aby Evropa e, se tímto zabývala, že se zabývá těmi miliony lidí, kteří jsou chudí, miliony dětí, které žijí pod úrovní chudoby. A myslím si, že tedy, že evropský eh, semestr je takovýmto celkem příležitostí, eh, kdy se Evropská komise může zamyslet nad strategiemi řešícími nerovnost. A jakým způsobem, jaké strategie budete mít k tomu, abyste toto vyřešili. Takže jak tedy eh, vést konvergující reformy tak, abychom vyřešili eh, tuto situaci? Děkuji. Velice rychle, eh, že jste promluvila o takto rozsáhlém tématu a že jste ji přednesla. Je velice důležité podporovat inkluzivní strategii růstu. Velice dlouho jsme zažívali vysokou úroveň nezaměstnanosti, což mělo téměř devastující účinek na naše ekonomiky, co se týče tedy vytváření chudoby. A mm, musíme proto eh, vytvářet více pracovních míst eh, a dosahovat růstu. A také eh, se musíme podívat na specifické rysy jednotlivých segmentů trhu, jako například je nezaměstnanost mládeže a jakou perspektivu mohou tedy mít v průběhu času mladí lidé. Ehm, a také je zapotřebí se eh, podívat na to, jak dosáhnout konvergence mezi jednotlivými státy, kde jsou eh, rozdíly. Takže chceme podporovat konvergenci v eurozóně, to je velice důležité eh, pro naši politiku, je to naše politická potřeba. A také za druhé, se na jednotlivé tyto problémy chceme podívat v celém kontextu, tak abychom právě takovéto konvergenční reformy podporovali. Děkuji vám. Rád bych poděkoval panu předsedovi Sentenovi za tento vynikající začátek naší spolupráce a dialogu. Budeme pokračovat dál. A možnost se setkávat a podívat se, jak dosáhnout eh, eh, plnění našich závazků, tak abychom v dialogu eh, s Evropským parlamentem takto mohli mm, spolupůsobit a, a abychom v plné transparentnosti a zodpovědnosti mohli takto postupovat. Děkuji vám. Okay. So dear colleagues, let me... Uh, Milí kolegové, dovolte mi, abychom pokračovali. Máme trochu spoždění. Musíme trochu zrychlit. Nyní na pořadu jednání máme Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu. Budeme hlasovat dnes odpoledne. Spravodajem pan, je pan Bajet za SAD. Začneme tím, že dostane pět minut na své připomínky. Děkuji mnohokrát a já vám blahopřeji, nový pane předsedo, eh, tedy pane předsedající. Toto je text, který nám umožní dosáhnout určitých výsledků. Já chci poděkovat všem, Mertovi, Karolín, Miguelovi, Básovi, eh, je to opravdu důležité téma, které si žádalo naši pozornost. Myslím, že ten kompromisní text je dobrý a, a já doufám, že získá tedy silnou podporu a bude tedy podpořen v celém parlamentu následně. Uh, Myslím, že je to skutečně pokrok eh, ohledně eh, koordinace hospodářské politiky a eh, dalšího rozvoje v členských státech. Víme, že omezený růst je věc, která je důležitá, kterou se musíme zabývat, pracující a chudoba a tak dále. Evropští občané potřebují stabilní hospodářství, Evropa je nicméně nejbohatším kontinentem světa Eh, například usilujeme také o eh, energetický přechod, tedy přechod k jiným druhům eh, energie. Zabýváme se zaměstnaností. Zaměstnanci a pracovníci jsou v každém konfrontováni s, rychlým výk- s rychlými změnami v hospodářství. Je zapotřebí podporovat a pomáhat nejen pracovníkům, ale také podnikům, aby to dokázali čelit. A vím, že mám krátký čas, za který asi nedokážu toto všechno schrnout. Takže zabývali jsme se za eh, navýšením mm, v Evropě soukromých a veřejných investic. Víme, že investice jsou příliš slabé. Žádáme komisi, aby zhodnotila překážky Eh, těmto investicím, a které mohou způsobit zpomalování. musíme se zaměřit na tedy eh, systém PPP, který někdy nefunguje úplně dobře, na ty problémy, které v něm jsou, je zapotřebí podpořit tedy souhru veřejných a soukromých investic bohužel v některých oblastech nejsou soukromé investice, které by se k těm veřejným připojily. Za druhé, to že potřebujeme zodpovědné e, veřejné finance. To má samozřejmě e, dopady, tato zodpovědnost má dopady na e, veřejné rozpočty v jednotlivých členských státech a je zapotřebí dosáhnout tedy dobré zprávy těchto veřejných prostředků. Pak je to otázka mest a platů. O tom už se hovořilo s panem Dragim je zapotřebí posílit evropskou ekonomiku jako celek a to i s pomocí opatření, která již teď eh, fungují. A eh, také jsme se zabývali problematikou strukturálních reform, konkrétně za eh, zárudkou mládeži, pomocí malým a mikropodnikům a také udržitelností systému sociálního zabezpečení. Takže Eh, zabývali jsme se v podstatě vším, co je přidanou hodnotou našeho kontinentu eh, oproti jiným prostředím a eh, chtěli bychom, abychom nadále byli tedy synonymem jako Evropská unie pro naději pro mládež. Zabývali jsme se fiskální situací také v jednotlivých členských státech, harmonizací fiskální Eh, aby nedocházelo k eh, nekalé eh, konkurenci, které škodí jak, která škodí jak podnikům, tak evropským občanům. Také si přejeme spravedlivou hospodářskou soutěž a také v poslední kapitole jsme diskutovali o vyšší integraci vyjednávání, při vyjednávání o evropském semestru, aby tedy více partnerů bylo začleno této diskuze, včetně eh, sociálních partnerů eh, a že zapotřebí tuto situaci řešit tedy v každé jednotlivé zemi. Takže to jsou ty zásadní prvky, o kterých jsem se chtěla zmínit v tomto velice krátkém čase, který mi byl svěřen a těším se na vaše dotazy a na vaše přispění. Děkuji mnohokrát zpravodaji. Přejdeme ke sínovým zpravodům, kteří mají maximálně tři minuty. Za EPP Tom von Kaner. Děkuji vám, pane eh, předsedající, děkuji především eh, Igovi Baje eh, za obrovský kus odvedené práce. Měli jsme výbornou spolupráci a tvrdá práce nás dovedla k dobrému výsledku, spolu u těch eh, kompromisů, které doufám, že budou široce podpořeny. A to je tedy díky eh, obrovskému kusu práce odvedenému skutečně Hybajetem a dalšími stínovými zpravodaji, kteří s námi spolupracovali. A je tu struktura i obsah ve zprávě, eh, které umožňují to, abychom probrali důležité prvky. Za prvé investice. Jako parlament velice jasně prohlašujeme, že potřebujeme vyváženost veřejných a soukromých investic. Vyšší investice, ano, vyšší úroveň investic, abychom podpořili eh, krátkou poptávku, abychom podpořili růst. Také zdůrazňujeme, že zapotřebí eh, eh, rozbít bariéry v investicím, jako například v Belgii, se s tím setkáváme opravdu každodenně. A za druhé, zodpovědné veřejné finance, o tom se také už zmiňoval. Jak všichni víme, udržitelný ekonomický rozvoj není možný bez udržitelných veřejných financí. Konkrétně myslím, že Eh, to, jak se zmiňujeme o rychle stárnoucí populaci a voláme členské státy k tomu, aby eh, jednali zodpovědně, eh, to jsou velice pertinentní sdělení, pádná sdělení Eh, a za třetí jsem rád, že i strukturální reformy jsou v této zprávě zdůrazněny. Víme, že produktivita posiluje strukturální reformy, přitahuje investice a navýšuje eh, eh, reálné mzdy, přesně to, co lidé potřebují. A také napomáhá změně pracovního trhu. A to je také zdůrazněno v této zprávě. Takže takto eh, jsme se snažili o velice vyvážený, ale přitom eh, eh, vyvážený přístup a současně pádná sdělení. A potom také přístupné sociální zabezpečení, to je důležitá věc. A na závěr ohledně agregované pozice eurozóny. Tady myslím, že jako parlament se musíme zmínit o agregovaném eh, fiskálním postoji a také o jednotlivých postojích zemí ohledně paktu růstu a stability. Evropský parlament nyní může přednést silné sdělení a může dát zaznít svému hlasu, tak jak by to vždy mělo být. A ještě jednou děkuji Hugovi a všem ostatním, se kterými jsme spolupracovali. Děkuji tobě. Děkuji za informaci o podpoře. A není EKR, Berluke. Tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, zpravodaji za eh, dobrou spolupráci při schůzích stínových zpravodajů. A návrh na začátku ehm, byl takový trochu eh, překvapivý. Eh, původně to byla zpráva, eh, pro kterou bychom nemohli hlasovat, ale měli jsme pak velice plodné diskuze na schůzích stínových zpravodajů a díky pozitivnímu postoji zpravodaje jsme dosáhli velice dobrých kompromisů, které jsou něco, co může i ECR podpořit. A samozřejmě některé věci jsme museli Eh, spolknout, jako například eh, otázku ehm, agregované pozice eh, eurozóny. Ehm, celkově je ale ta zpráva pozitivní, zdůrazňuje rámec stanovený fiskálním paktem, zdůrazňuje také fiskální odpovědnost, zároveň zdůrazňuje také soukromé investice pro rozvoj eurozóny Myslím, že také pokud jde o nerovnováhu uvnitř eh, eurozóny a uvnitř jednotlivých zemí, jsme nakonec eh, dospěli k dobrým formulacím. Samozřejmě eh, nás znepokojuje ve chvíli, kdy dochází k navyšování nerovností v zemích eurozóny. Samozřejmě souvislost mezi nerovností a Eh, růstem. Eh, zde bohužel není eh, dostatečně zdůrazněna. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na zdůrazňování této souvislosti a soustředit se na hospodářský růst. Nicméně ve zprávě se nám podařilo dosáhnout dobré dohody a tak EKR může podpořit tuto zprávu o evropském semestru. Děkuji. Také Gratuluji zpravodaji k tak pozitivnímu přístupu e, spolupráce. Máme zde zástupce za ALDE. E, děkuji, e, pane předsedo. Karolína zde není. Požádala mě, abych vystoupil za ní. Chtěla by poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za dobře odvedenou práci v minulých týdnech poukazuje na to, že ALDE může podpořit většinu kompromisních pozměňovacích návrhů. Samozřejmě my jako liberálové bychom rádi více zdůraznili strukturální reformy a modernizaci ekonomiky. Nicméně jsme rádi, že se nám v posledních týdnech podařilo dosáhnout vyrovnaného textu na základě dobré spolupráce. Pokud jde o doporučení specifická pro jednotlivé země, buď budou závazná, anebo nemají žádný smysl, protože členské státy e, tato doporučení zkrátka nedodržují. To je výsledek pozorování z minulých let. Členské státy prostě tato doporučení nerespektují. Buď budou závazná, anebo e, je nepotřebujeme protože nemá smysl mít doporučení, která nikdo nedodržuje. Děkuji. Zague Miguel Urbán Crespo. Maximálně tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěli bychom pogratulovat zpravodaji za obrovské úsilí. Pokusil se připravit text, eh, který do jisté míry uspokojí všechny politické skupiny a zároveň um, do jisté míry eh, kritizuje evropský semestr a politiky eurozóny. Já si myslím, že to je velice důležité. My rádi podpoříme celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů. Nicméně, jsou zde některé věci, na kterých se neschodneme. Například Eh, souhlasíme s celou řadou diagnóz v textu, ale pokud je o řešení, eh, na těch se shodnout nemůžeme. Eh, navzdory hospodářskému oživení, realita, kterou vidíme na ulicích, je, že krize pokračuje. A celá řada práv, o které lidi přišli během finanční krize, nebyla Eh, obnovena. A tak eh, pracující eh, v podstatě už ztrátu těchto práv považují za normální. Nicméně to není možné. Je třeba, abychom se vrátili zpěch, zpět k těmto právům. My se domníváme, že současná nerovnost mezi lidmi je výsledkem ekonomické architektury, která v podstatě udělala opak toho, než co bylo jejím cílem došlo k větší eh, strukturální divergenci a tyto rozdíly se neustále um, posilují. Um, je to eh, příklad nejenom um, v odvětví eh, výroby. A už dlouho se hovoří o Evropském eh, měnovém fondu. To je něco, na čem eh, se musíme i nadále zamýšlet. Ale abychom skoncovali eh, s nerovnostmi v Evropě, potřebujeme mít proces produktivní transformace. Potřebujeme vytvořit kvalitní pracovní místa ve všech členských státech. Musíme začít přesně těmi, na které má nezaměstnanost největší dopad. Je třeba, abychom připravili evropskou ekonomiku k zelenému přechodu. To je naprosto zásadní věc a to je plán, který není možné realizovat, když existuje omezení paktu stability a růstu a omezení a plánu Juncker. Zároveň není možné souhlasit eh, s tím, že eh, budeme pokračovat v tom, že evropské elity budou nadále nejvíce pro, eh, profitovat ze současné situace. Ačkoliv eh, budeme hlasovat pro celou řadu kompromisních eh, pozměvacích návrhů, nebudeme moci nakonec podpořit celou zprávu. Děkuji, děkuji také, že jste dodržel čas a nyní Bas Ekut za zelené. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Bajetovi za veškerou práci, kterou odvedl. Jako každý rok a máme zde takovou tradici, že eh, vypracováváme svůj postoj a k tomuto tématu. Bývá to těžké to vyjednat a i tentokrát to těžké bylo, nicméně myslím si, že zpravodaj odvedl velice dobrou práci, snažil se sjednotit eh, různé názory. Eh, jsou eh, části zprávy, kde bychom eh, byli rádi, aby formulace byla silnější, především pokud jde o vyhýbání se daním a, a také pokud jde o pakt stability a růstu. Samozřejmě ta zpráva by mohla být silnější, ale když se podíváme na to hlavní poselství z této zprávy, je to, že je zde prostor pro větší veřejné investice, že je zde prostor pro růst mest, že je třeba řešit eh, nerovnost v této společnosti a že je nutné, aby investice odpovídaly pařížské umluvě eh, o klimatických změnách. Ehm, to jsou věci, které jasně vyplývají eh, z této zprávy. Nepodpoříme všechny kompromisy, ale v podstatě ta, to celkové poselství um, jde správným směrem. Já bych chtěl pogratulovat zpravodaji, že zde došlo k určitému posunu, že ta zpráva vysílá jasné i dobré poselství. A my můžeme tu zprávu nakonec podpořit. Um, myslím si, že dobře odráží uh, náš přístup k věcem. Děkuji. Eh, je to neuvěřitelné, jaký konsenzus zde dnes máme k tomuto tématu. Eh, chtěla bych ještě jednou pogratulovat zpravodaji. Zdá se, že zde není nikdo za další politické skupiny, ani za FDD, ani za ENF. Eh, dobrá, tak mohu dát slovo panu Bajetovi nakonec. No, eh, děkuji, pane předsedající. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Bylo to vynikající práce a já jsem velice rád, že takto jsme mohli spolupracovat a těší mě to. So let's sum up. We are voting in the after. Takže to schrnu. Hlasovat budeme odpoledne. Nepotřebujeme eh, postup každý jaj, protože eh, se nikdo nepřihlásil o slovo. Bylo předloženo 374 pozměňovacích návrhů a přesto všichni ti, co hovořili, by ve velkém souladu. To znamená, že to je neuvěřitelné. A nyní tedy předám slovo eh, panu předsedovi Gvaltierimu, aby otevřel další bod našeho dnešního programu. So, we move uh, to... Ano, a tím se dostáváme k Emiru, respektive k prvnímu ze dvou legislativních návrhů, které jsou nadmíru důležité. Je to tedy důležitý balíček a já nebudu číst ani ten název, protože to je příliš dlouhé tím bych potřeboval veškerý čas, který mám k dispozici. To znamená, že i hned, i hned předám slovo panu zpravodaji Wernerovi Langenovi, který nám představí svou zprávu a následně tedy e, proběhne rozprava o návrhu zprávy. Děkuji. Pane předsedo, já to řeknu stručně. 4. července roku 2012 jsme schválili nařízení o derivátech. Realizace při Rozhodnutí o ekvivalentnosti eh, tedy padlo 17.2.2017. 4. května roku 2017 jsme provedli první revizi a komise se poučila ze zkušeností z minulých let, vyvodila z toho správné závěry a proto je tedy návrh komise do značné míry přijatelný a to nám nepochybně, nebo to mě, co by zpravodaji, eh, prezentaci zprávy ulehčuje uvedu ty nejdůležitější věci. Oznamovací povinnost, to se zlepšuje, je tu možnost jednozna, jednostraného oznamování, kromě toho se odstraňuje povinnost oznamování minulých obchodů, o tom jsme diskutovali už v roce 2011, dále se zlepšuje kvalita dat a jejich dostupnost, eh, také jsme se poučili eh, z prosazování clearingových povinností, eh, jde o to, aby tedy malé finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany byly vyňaty z, eh, z té eh, povinnosti eh, oznamovat to předem. Kromě toho jsme se snažili o větší transparentnost, snažili jsme se upravit klasifikaci určitých subjektů, týká se to sekuritizačních jednotek pro speciální účely a alternativních investičních fondů. A protože je to nařízení správné, tak jsme podstatě neformulovali žádnou zásadní kritiku toho, co sepsala komise, ale spíše bychom chtěli navrhnout další zlepšení. 21. roku 2008 jsme zveřejnili, eh, nebo sekretariát zveřejnil eh, první návrh věci, které je potřeba změnit. Tak za prvé je potřeba zajistit určitou právní jistotu, to bychom měli zlepšit, potom jde eh, o smlouvy se třetími zeměmi, pokud jde o nefinanční smluvní strany, dále musíme vyjasnit to, že u jednostranného oznamování tedy eh, dotyčná strana má i zákonnou zodpovědnost, potom eh, obchody uvnitř skupiny. Je to tak, že pokud je tam minimálně jedna nefinanční smluvní strana, tak eh, je tu výjimka, to je velmi důležité ustanovení pro reálnou ekonomiku a kromě toho došlo k jednomu zpřesnění. Jde o deriváty obchodovatelné v rámci obchodního systému a u této povinnosti jde tedy o ty systémy eh, penzijního zabezpečení. My tedy chceme více motivovat řešení, protože po šesti letech eh, stále ještě nebylo dosaženo eh, nějakého pokroku a já si myslím, že v tom se mnou kolegové pravděpodobně budou souhlasit a proto jsme tedy navrhli tři opatření, která mají zvýšit tlak jak na zúčastněné strany, tak na komisi. Eh, kromě toho je tu další úleva pro malé finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany. Eh, došlo k vyjasnění, pokud jde o pozastavení povinností clearingu, došlo ke změně klasifikace subjektů, o tom už jsem hovořil, jde o sekuritizační jednotky pro speciální účely a eh, finanční instituty, dále je zajištěn účinnější přístup ke clearingu a konečně nakonec jsme řešili otázku fyzicky vypořádaných měnových forwardů a fyzicky vypořádaných devizových swapů. swapů. Eh, tady je potřeba harmonizace právních předpisů na celosvětové úrovni. A úplně na závěr bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc, a sice Rada 20. prosince roku 2017 již předložila politický návrh, který se v některých bodech e, odchyluje, obsahuje nejasná místa a vedl by ke zvýšení byrokracie. To znamená, že na to se musíme ještě zaměřit v případě trojstranných jednání. V tuto chvíli po předložení zprávy e, Celá řada účastníků nebo zúčastněných stran eh, předložila návrhy a my je nepochybně eh, předložíme i kolegům. Ty návrhy se týkají oznamování eh, smluv o derivátech OTC, <clears throat> týká se to obchodu ve skupině a tak dále. Já to nebudu všechno vypočítávat, ale v každém případě bych chtěl poděkovat komisi. Chtěl bych poděkovat také kolegům a doufám, že se nám tedy podaří správně dokončit veškeré návrhy. Harmonogram je pevně dán. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 8. 20. února do příštího týdne a následně se tedy bude konat první zasedání stínových zpravodajů, při kterém se sna- budeme snažit hledat kompromisy a vyfiltrovat z toho to, na čem se neschodneme. Takže vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Shadow rapporteur. Děkuji mnohokrát je pan, sprav, pan, pan Jakob von Weizsäcker za SAD. Děkuji, Wernere Langene, za zprávu, která je podle mě skvělá, protože se opírá o skvělý návrh komise. A je to velmi technická záležitost. A Myslím si, že celá řada dodatků, které k tomu doplnil eh, Werner Langen, je pozitivní. Dovolte mi, abych zmínil tři z nich. Mohl bych uvést i jiné, ale jde například o zavedení synchronizované pozastavení clearingové povinnosti. To je přesně to, co máme ve své zprávě o řešení problémů bank a já si myslím, že by to mohlo vytvářet tlak na to, aby se konečně našlo nějaké řešení, pokud jde o e, ty e, složky penzijního systému. To znamená, že bychom v podstatě institucionalizovali ty e, složky systému, které potřebujeme k tomu, abychom v tom programu pokračovali dál. Další věc, princip FRANT, Eh, já si myslím, že je důležité, že tam byla doplněna ta složka transparentnosti. A mohl bych pokračovat. Jinými slovy, je to velmi dobrý základ a díky tomu tedy budeme nepochybně schopni dosáhnout dohody na té zprávě. Eh, zmínil bych tři priority za naší frakci, na které se musíme zaměřit. Za prvé, obecné pravidlo, je takové, že tady máme oblast působnosti povinnosti clearingu a tím vlastně eh, eh, v Emiru a v Refitu nechceme eh, dosáhnout toho, aby ta clearingová povinnost tady nebyla dostatečně definována. to by nám postup práce nez, eh, zbytečně spozdilo. A já si nejsem jist, jestli je po takové době, kterou jsme tomu věnovali, je modr, moudré navrhovat o prodloužení výjimky o další dva roky, poté co ta výjimka už tři roky platila. To znamená, že my potřebujeme zajistit, aby ta uh, povinnost clearingu byla dostatečně široce koncipována. Další věc, výpočet těch clearingových pravů, prahů mně není úplně jasné, jestli pokud vybereme pouze tři měsíce z roku, eh, tak to bude z matematického hlediska ideální. Já ani si nejsem jist, jestli to do takové míry tedy eh, zjednoduší byrokracii, pokud budeme analyzovat pouze tři měsíce na místo 12. A dovolte mi, abych řekl ještě jednu věc, a sice jde o SSPS. Eh, je to otázka, na kterou se musíme zaměřit, protože my jsme eh, dospěli k tomu, že SSPE by měly být bezpečné, rozumně koncepované a proto bychom eh, měli jasně říci, které typy SSPE by tedy z dlouhodobého hlediska měly být předmětem výjimky. A nyní tedy o něco techničtější poznámky. Eh, týká se to kvality dat a podávání informací. My tedy potřebujeme vyšší kvalitu dat, to je důležité a proto bych byl rád, nebo proto vítám tedy návrh komise, že ESMA vydá zprávu o kvalitě dat a jsem rád, že to tedy Werner Langen v návrhu zprávy nevyškrtnul, tuto povinnost a kromě toho čtyři věci, například e, právní subjektivita by se měla stát normou, to je pokrok bude to pokrok také v celosvětovém měřítku. A to je všechno. Já vám děkuji za pozornost. Za EKR Case Swinburne. Děkuji. Já bych eh, chtěla poděkovat Wernerovi za veškerou práci. Myslím, že eh, návrh zprávy je velice dobré vítě, východisko. Jak jsem eh, řekla, já jsem vyjednávala i o původním emiru a jsem velice ráda, že Emir se stal v podstatě zlatým standardem v celém, v celém světě. Byla bych ráda, aby um, změny, které provedeme, budou technického charakteru. A e, já mám pocit, že pan Langen to zohlednil. Eh, dále jsem ráda, že SSPE budou nefinančními institucemi. Myslím, že to je ehm, přiměřené rozhodnutí. Také souhlasím a eh, se eh, změny v definicích EES a, a, a AIF. Pokud jde o oznamování, jsem ráda, že se zde ruší ehm, povinnost Samozřejmě eh, některé ehm, podniky eh, už investovaly hodně peněz, ehm, aby měli systém eh, oznamování. Proto by měli mít možnost v tom pokračovat. Ehm, dále je zde celá řada horizontálních otázek, která se promítá do, které se promítají i do dalších témat a jsem ráda, že to komise zohledňuje. Pokud jde o oznamování, je velice důležitá koherence a efektivita a také se musíme zamyslet nad přidanou hodnotou a nad náklady pro zainteresované strany. Víme, že e, někdy navzdory e, dobrým záměrům nejsou e, oznamované informace dostačující. Já e, budu ráda, pokud e, komise předloží horizontální návrh týkající se oznamování. MIFID 2 prošel implementací nové údaje, které budou dostupné z této implementace by pro nás také mohly být užitečné. Chtěla bych hovořit um, o dvou oblastech, kde by sladění těchto dvou textů mohlo pomoci. Za prvé Clearingová povinnost a obchodní povinnost v rámci MIFIDu, to jsou eh, dvě věci, kde musíme dosáhnout sladění. Dále eh, máme příklady, eh, kdy služby po proběhnutí obchodu by rovněž mohly být lépe sladěny v těchto dvou eh, nařízeních. Eh, dále, eh, penzijní fondy, na ty musíme se speciálně soustředit. A jsem velice ráda, že zde jsou výjimky pro malé nefinanční instituce ehm, výjimky a pro takovéto malé finanční a nefinanční instituce existují i v jiných částech světa a já si myslím, že je důležité, aby zde byly rovné podmínky pro všechny. A Musíme se, eh, nesmíme ale zapomínat na riziko, jaké eh, jednotlivé entity přináší eh, na trh. Penzijní fondy by například mohly mít stejné výjimky, pokud nedosáhnou určité hranice, určitého Prahu Velké eh, penzijní fondy eh, jsou eh, v Evropě upraveny EIOP e a tak myslím, že už zde existují odpovídající pravidla. Možná by bylo možné zde sem zahrnout riziko de minimis. Já se velice těším na další spolupráci s panem Wernerem Langenem. Mnohokrát děkuji. A nyní Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za návrh zprávy. Naše politická skupina je potěšená směrem, jakým se tato zpráva ubírá. A tato zpráva jde dále než návrh komise, pokud jde o snižování nákladů a o omezování překážek. A vítáme to, že návrh zprávy vyloučil eh, seku Um, SKIP, IPC uh, z clearingových závazků. Pro ALDE je to velice důležité, především uh, pokud je o naši práci týkající se uh, sekuritizace. Chceme, aby tyto entity nadále mohly na sekuritizačních trzích plnit svoji důležitou úlohu také eh, vítáme rozšíření na eh, globální úroveň, pokud jde o eh, výjimky, pokud jde o obchody uvnitř skupin, kde je zapojena nějaká nefinanční entita. Spravodaj, stínoví spravodaje, spravodajové zmínili eh, další otázku, eh, kterou musíme vyřešit. Je jasné, že eh, nebude možné tuto otázku vyřešit v nadcházejících měsících ani letech. letá výjimka pro penzijní fondy z clearingu je v tuto chvíli, zdá se, nejlepší, nejobezřetnější přístup předtím, než tyto penzijní fondy budou schopné nalézt vlastní řešení konkrétně bych se chtěl zeptat zpravodaje a komise, jak plánují řešit situaci, která zde byla popsána. V srpnu um, ta původní výhoda, ta původní eh, výjimka eh, bude ukončena. Možná potom bude takové eh, období právní nejistoty. Jak můžeme zajistit, aby e, zde neexistovala e, nejistota pro trhy? Jaké rychlé řešení bychom mohli nalézt? Dále podporujeme e, principy, pokud jde o front tak jak jsou stanovené ve zprávě. Potřebujeme zde mít ten obezřetnostní základ, nicméně bychom se mohli zamyslet nad tím, zda by e, zde některé věci mohly být dále vyjasněny. A poslední bod, ten se týká povinné e, výměny variačních marží. A Spravodaj navrhuje rozšíření, omezení e, tohoto pro fyzicky fyzicky vypořádané devizové svopy. Já si myslím, že toto by mělo být sladěno s dalšími jurisdikcemi, tak abychom zde měli eh, rovné podmínky pro všechny. Eh, na závěr bych chtěl říci, že je velice eh, dobré, eh, že se Emir snaží, změna Emiru snaží o to omezit eh, překážky pro účastníky trhů v Evropě. Uděláme, co budeme moci, abychom dosáhli výsledku, který bude pozitivní pro účastník trhu, ale zároveň nechceme žádným způsobem zkompromitovat standardy stanovené v Emiru, které jsou respektované na globální úrovni. Gové tady nevidím stínového, stínovou zpravodajku. A nyní tedy pan Lamberts za zelené. Eh, dobré ráno, už mi to připadá zvláštní. Už deset let eh, eh, víme o finanční krizi, která tehdy vypukla. A, a slova, která se používala pro ohromný růst eh, derivátů, eh, tak bychom tehdy mohli nazvat eh, zbraní hromadného ničení. Ovšem s nimi se neodchoduje na trzích. To by nás ovšem nemělo uvést do falešné sebejistoty, protože víme, jak se situace zhoršovala, jak eskalovala nedávno Eh, když jsme se podívali na trhy a na reálnou ekonomiku, eh, eh, říkalo se, pane Ješku, že chceme konkurenceschopnost. Já si pamatuju, že byly časy, a to nejsem zase tak starý, že když já jsem začala profesionální ekonomiku dělat, tehdy jsme měli dobře fungující podniky, a e, to nebezpečí byla poměrně omezená, přitom byla funkční ekonomika. A někdo by mohl říci, že výsledkem těchto masivní akumulace e, zbraní hromadného finančního ničení, e, tedy máme e, funkční ekonomiku. A já vidím Emerifit jako součástí této situace vy hovoříte o zátěži, pane eh, Ješku. Ano, můžete tomu říkat zátěž. Já tomu říkám ochrana. Potřebujeme chránit společnost od takovýchto eh, zbraní. Eh, pokud o tom mohu něco říci a podívám se na základní trendy, neměli bychom deregulovat, ale spíše mnohem lépe zacílit naši regulaci tak, aby byla efektivnější. Já totiž nevěřím, že Celek eh, derivátového trhu eh, je celkově užitečný pro společnost. Já neříkám, že to nepřináší hráčům na trhu zisk, ale je tu veliký rozdíl mezi tímto výrokem a mezi mm, eh, tím, že to prospívá celé společnosti. Eh, navážu na pana Langena, ano, můžeme mm, spoustu věcí podpořit, další mm, potřebujeme lépe vysvětlit, jak asi budete tušit. Eh, teď zmíním jenom několik prvků. Pozměňovací návrhy 9 a 10, kde se jedná o povinnosti eh, osob, které poskytují clearingové služby. Tam si myslím, že ty povinnosti musí být jasně stanovené tak, abychom přešli středům zájmu. Eh, další věc, kterou nechápeme, a já také ne, eh, je eh, něco jako zvláštní nástroj pro sekuritizaci. My bychom to neměli chápat jako protistranu. Já tam bych to potřeba lépe vysvětlit. Co se týče 11, 15, 16, tam se jedná o postupy. Zda se jedná o finanční nebo nefinanční protistrany, které mají mít výjimku. Já se na to opět dívám tak, ale moje červená linie. Podívejme se na množství derivátů, které jsou takto vyloučeny. A když se na to podíváme, tak vidíme, že proporce, a teď to nemusíme rozebírat, ale eh, tato procento, eh, které má výjimku v Evropě, je mnohem větší než ve Spojených státech. A to by nás mělo vést tomu, abychom si udělali určitý otazník a potom veškerá ta kritéria eh, bychom měli přeskoumat, za jsou skutečně správná, abychom zajistili, že těch výjimek bude co možná nejméně, tedy že vyloučeno eh, z tohoto eh, systému bude co možná nejméně. A potom po zastavení clearingových povinností souhlasíme. Ano, a už, už to skoro budu mít, pane předsedo. A nejsem jediný, kdo, kdo hovoří o detailech a trvá mu to o chvíli déle. Měli bychom pozastavovat clearingovou povinnost jen tehdy, když není žádné CCP, které by bylo um, um, schudné v tu danou dobu. Jen tehdy by mělo být pozastavení. Eh, a ohledně penzijních fondů, podobně jako Jakob, ano, je zapotřebí mít čas eh, na to, aby se dala plnit tato eh, pravidla a musíme zajistit, aby to bylo co možná nejdříve. Měli jsem velice zajímavé diskuze s Bernetem a s dalšími a jsem přesvědčen, že se nám společně podaří dosáhnout uspokojivého textu. Děkuji. Pan Milton, FDD, je tady? Pan Mono taky ne. Pan Ferber. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji. Já zmíním pouze jednu věc, jeden aspekt, který už tu mimo jiné zazněl, a sice jak povinnost eh, clearingu a povinnost obchodování s MIFID tedy sladíme, protože EMIR už je schválen, to znamená, že bychom udělali lépe, kdybychom tam odkázali na Emir, ale Emir se zároveň mění, to znamená, že se musíme zamyslet nad tím, co uděláme s MIFIDem protože já si myslím, že je zásadní, aby obě věci probíhaly paralelně, alespoň to vždycky byla ta vůle, kterou jsme měli při vyjednávání o MIFIDu. To znamená, že já si dovolím v tomto smyslu předložit pozměňovací návrh. Já vím, že to ne všichni ocení, ale možná, že bychom mohli eh, motivovat komisi k tomu, aby se eh, prostřednictvím nějakého přemostění podívala také na MIFID, poté co tedy vstoupil v platnost EMIR. Já eh, tedy předložím pozměňovací návrh, který to popíše, tak abychom obě věci eh, koncipovali paralelně. Děkuji. A máme tu čest přivítat v našich řadách komisi, takže eh, slovo má pan kolega Patrik Pierce. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. My vítáme návrh pana zpravodaje, protože je rozumný, realistický, reálný a e, také odráží dlouholetou zkušenost pana Langena s Emirem. Já si myslím, že je to tedy dobrý základ pokroku e, v naší interinstitucionální spolupráce. E, pan zpravodaj podtrhuje důležitost refitu. E, Kromě toho se i my domníváme, že je možné dosáhnout velký, rychlých výsledků eh, při jednání s radou a s komisí v rámci trojstranných jednání. Je to důležité, protože tady jsou určité lhůty, například eh, v polovině srpnu, srpna, anebo ty penzijní eh, fondy, ty mají také své termíny. Pět konkrétních bodů penzijní systémy. Definitivním cílem je to, aby penzijní systémy podléhaly eh, povinnosti clearingu a eh, kolaterálu. Já vím, že není eh, jednoduché všeobsažné řešení. My jsme v, minulých, v minulém více než roku hovořili se všemi zúčastněnými stranami a domníváme se, že tu je možnost najít řešení, je tu vůle na všech stranách, ale bude to pod, eh, vyžadovat určitý čas. Nestane se tak ze dne na den. Sekretariát Ekonu se těchto jednání účastnil co by pozorovatel a právě proto se domníváme, že ten návrh tří let plus dvou let, který předkládáme, je nezbytný. Je to naprosto nezbytné. Druhá věc. Eh, výp- počet clearingu u finančních smluvních stran. Já si myslím, že ty nejmenší eh, finanční eh, smluvní strany by měly být vyňaty, ale zároveň každý rok musí prokázat, že tedy nedosahují těch eh, Prahů. Pan zpravodaj předložil velmi inovativní návrh, který je zajímavý, a sice, že by ta kalkulace měla být dobrovolná. Já si myslím, že má smysl snížit tu zátěž pro nejmenší subjekty. Oni vědí, že tedy uh, budou mimo ten práh, ale jde o to, jak to tedy formulujeme, aby, jak to budeme formulovat, aby to mělo smysl pro eh, menší smluvní strany. Je to skvělý návrh, ale myslím si, že bychom se ještě měli zaměřit na eh, tu eh, formulaci. Potom variační marže. Je tu navrženo, že finanční smlouvy, firmy nebo subjekty, které podléhají clearingové povinnosti, by měly být předmětem výměny o maržích. Já si myslím, že tom bychom měli být velmi opatrní. Pokud eh, do toho totiž zahrneme i malé finanční smluvní strany, tak vlastně dosáhneme dvojího účinku. Je tu riziko, které nesmíme podpřít a to riziko není eh, využíváno pouze k hedgingu, to víme. A nabízí se tu jedna otázka. Pokud eh, je vyjmeme z té povinnosti týkající se kolaterálu a variační marže, tak je to tak, že e, oni už v podstatě mají nějaké smlouvy, musí si vyměňovat informace a museli by e, ty smlouvy e, s ohledem na kolaterál a variační marži úplně nově vyjednat. A nevím, jestli to je naším cílem. Pokud jde o nefinanční smluvní strany, uh, Eh, nebankovní instituce, tak tady je tady návrh, že by, se měly, eh, že by měly být tedy vyňaty z povinnosti, eh, pokud jde o clearingové deriváty, pokud nedosahují Prahu, ale já nevím, jestli jim to zjednoduší život, protože už mají nějaké smlouvy, mají nějaké Prahy, museli by segregovat svoje portfolio a všechny finanční smluvní strany, které obchodují s deriváty s nefinančními smluvními stranami, se vždycky eh, spolehají právě na kolaterál a čtvrtý bod, eh, jednostrané oznamování. To je Valhalla, to je Nirvana, to je to, co všichni chceme, ale je tu jedna věc, na kterou bychom si měli dát pozor a já si myslím, že pan zpravodaj tady opět navrhl jedno velmi konstruktivní řešení. My bychom v těch pozměňovacích návrzích měli jednoznačně stanovit, kdo je za, zodpovědný za ta data, jestli je to tedy finanční subjekt, co se stane, pokud ta data nebudou správná, kdo za to ponese zákon zákonnou zodpovědnost. Já si myslím, že v tom tedy můžeme najít nějaké řešení. Pátý bod je marginální. Eh, eh, výjimka pro SSPE. Eh, já, komise si uvědomuje, že je tady problém, který její návrh způsobí a někdy je Eh, někdy není úplně nejlepší být konzistentní, to znamená, že já chápu, o čem hovoříte. Eh, AIF, eh, alternativní investiční fondy, já si myslím, že to vynětí fyzicky vypořádaných forwardů dává smysl. Pan Ferber tady zmínil ještě jednu věc, a sice to, jak budeme synchronizovat Emir a Mifid. Já tady navrhuji uh, nebo já jsem si vědom toho, že je to komplexní otázka. Já o tom budu hovořit s našimi kolegy, který se, kteří se zabývají MIFIDem a předložíme parlamentu náš návrh. Víme o těch problémech, víme, že tu jsou eh, praktické problémy na trhu. Je toto řešení přijatelné pro pana Ferbra? Ano, děkuji a děkuji vám za to, co jste řekl. A samozřejmě, že jsme ochotni s vámi i nadále spolupracovat, tak abychom dosáhli řešení. A e, Wernere, vy jste byl mnohokrát chválen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům za velmi konstruktivní návrhy. To téma nás doprovází už od roku 2009. V roce 2010 se objevil první návrh po Pittsburghu po roce 2009 a já mám radost, že kolegyně Kate Swinburne se tomu věnuje ještě pořád, protože ona již, skvěl, již tehdy byla skvělá stínová zpravodajka, to znamená, že její know-how, které si během té doby vybudovala, je nezbytné. My jsme si za popsali všechny vaše poznámky. Jsou tu některé hlavní věci. Za prvé penzijní fondy, o tom budeme muset diskutovat. E, budou tu nějaké výjimky pro menší penzijní fondy, budou tu nějaké limity, ale jak to budeme formulovat, to je důležitá věc. Druhá věc, e, zpřesnění oznamovací povinnosti a s tím zpětá zákonná odpovědnost. A třetí věc, všechny detailní otázky, které tu zazněly a které se týkají tedy e, jednak hlut, jednak MIFIDu. Já se velmi těším na vaše návrhy, které předložíte a nevzdávám naději, že by se nám mohlo podařit, pokud budeme mít tady všechny ty pozměňovací návrhy na stole, poměrně rychle bez toho, abychom se museli jako stínoví zpravodajové tolikrát scházet, například jako v oblasti energetiky, eh, že to tedy velmi rychle ukončíme v souladu s harmonogramem a děkuji také za komisi, za velmi konstruktivní dialog, který s, náma, s námi vede. Eh, konkrétně pan kolega je do té věci zapojen už od roku 2010. Děkuji. Děkuji, Wernere. Už jste nám přečetl hm, celý kalendář pozměňovací návrhy do 28. února do 6 odpoledne. Pozměňovací návrhy se budou probírat 19. března a hlasovat se 24. dubna. Takže si myslím, že to je dobrý kalendář našich dalších eh, prací. Můžeme se poté záhy pustit do trialogu. A můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je opět Emir a tentokrát se jedná o postup týkající se autorizačních dohodových orgánů a uznávání eh, CCP, ústředních protistran clearingu. Paní Hübner, zpravodajka má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a zahájím také eh, svůj příspěvek eh, těmi nedávnými častými slovy z našich zpráv, že jsme velice rádi tomuto návrhu vzcházejícímu z Evropské komise. Chci jim za to poděkovat. Ty změny, které navrhuje Evropská komise v tomto ustanovení ohledně eh, rámce Emiru, se vztahuje k evropštějšímu eh, pohledu na dohledu, eh, o dohledu nad CCP a širší oblast pravomocí ESMA a uznávání CCP třetích stran eh, s ohledem na další aspekty a jejich tedy přístup na evropské trhy, takže je tu i takováto proporcionalita zvýhod, eh, z, z, z, zhodnocena. A Eh, souhlasím tedy s těmito směry, které nastavuje komise a chtěla bych se zmínit o několika eh, elementech, které považuji za důležité v tomto nařízení. Některé znamenají eh, cestu vpřed, jiné jsou tak trochu stranou oproti návrhu komise. První věc, o které bych se chtěla zmínit, je postup k odmítnutí uznání CCP třetího státu. E, to je takový pojišťovací mechanismus v případě, že něco nedopadne e, dobře a my zde potřebujeme jasná kritéria, která budou vytvářet rámec pro odmítnutí takovéhoto uznání CCP z třetího státu. A podle mého názoru ten systém, tak jak je navržen teď, by mohl umožňovat příliš eh, vůle v rozhodování, v náhledu na jednotlivosti. A měli bychom tedy mít rozhodnutí, které by eh, bylo založeno spíše na argumentech a na kritériích. A eh, tento systém musí být dověryhodný a proto je zapotřebí, aby byl založen na důkazech a musíme zajistit v nejvyšší možné míře, že takovéto rozhodnutí nebude poškozovat ani eh, členské státy, ani klienty, tedy kteří by měli prospěch z takovéhoto kroku, pokud by byl povolen. Eh, potřebujeme také analýzu ze strany ESMA eh, ohledně schudnosti takovýchto služeb poskytovaných Eh, tímto žadatelem eh, CCP třetího státu. A eh, jsou tam ještě určitá další bílá místa, například otázky likvidity a další typy transakcí. Také navrhuji, abychom ponechali na komisi možnost začlenit nějaké další prvky, které by zmítňovaly dopad rozhodnutí zamítnout uznání této CCP z třetího státu například možnost odvolání a také, až se bude přijímat implementační akt, tak aby eh, zde byly vzaty v úvahu už stávající eh, smlouvy, protože to bude pravděpodobně jedna z nejproblematičtějších eh, věcí ohledně <clears throat> tohoto nového <clears throat> textu. A také navrhuji, aby uznání mohlo být odmítnuto jen v, pro určité aspekty eh, práce CCP, ne, ne tedy celkem pro veškerou činnost eh, CCP třetího státu. A mm, tyto elementy musí být kompatibilní s postupem, který už teď eh, používáme. A to pro případ, že zadržujeme tedy autorizaci a potom to je e, dohled ESMA. Tady myslím, že potřebujeme strukturu, která nebude úplně nezávislá na zbytku ESMI, ale bude souviset e, s touto institucí, tedy se zbytkem této instituce a bude umožňovat také diskuzi a takové e, vzájemné opilování v, s určitou synergii v rámci ESMA. A tomu by měly teda odpovídat také odpovědnosti, jak eh, tohoto eh, orgánu, tak i v rámci ESMA eh, ohledně zemí EU a také mm, těch třetích stran. Myslím, že toto by mohlo fungovat na základě revize současných textů, současných ustanovení, například článek 421 z nařízení ESMA A tam je tedy možné zohlednit to, že by se jednalo o CCP jak z Evropy, tak z třetích států. A třetí prvek, na který bych se chtěla dnes zaměřit, je úloha centrální eh, banky, která eh, vydává tyto eh, deriváty. Je jasné, že tyto banky musí být v určitých situacích začleněny. Tam, kde CCP, její činnost může mít vliv na měnovou politiku, anebo v nějakých naléhavých situacích. Obecně si myslím, že rozsah pravomocí centrálních bank je poměrně dobře identifikován v návrhu komise a myslím si, že by mu eh, prospělo mm, jasnější zarámování pravomocí centrálních bank a jasné porozumění tomu, kdy a jak by centrální banky měly eh, se účastnit dohledu nad eh, CCP. A také si myslím, že ta situace, mm, kterou tu máme nebo můžeme mít, bude přinášet různé názory eh, mezi ECB eh, a ESMA. A eh, vzhledem k tomu, že to je spousta specifikací, které se týkají ECB a, a centrální banek, kde bude zapotřebí, aby tyto orgány mezi sebou spolupracovaly, tak potřebujeme mít jasné zarámování toho, kdy má kdo vedení v těchto rozhovorech. A, mm, potřebujeme důvěryhodné instituce. To musíme mít na paměti. ESMA s veškerým respektem je agentura. Eh, musíme se tedy podívat na to, jak to správně vše vyřešit v tomto textu, vyjasnit znění a já eh, souhlasím s tím, abychom měli nějaký eh, mechanismus, podle kterého ESMA, pokud se nechce řídit rozhodnutím centrální banky, tak Evropské centrální banky, tak by musela poskytnout eh, odůvodnění. A já jsem velice ráda, že o tom teď můžeme diskutovat eh, v parlamentu, abychom tedy vytvořili společně s komisí správný eh, rámec. Za čtvrté, možná pilíř by to byl čtvrtý, to je přechodné období do nového režimu u těchto CCP z třetích států. Víme, že ten režim, který teď máme, umožňuje, aby CCP, pokud jsem to dobře pochopila, pokud jsme správně identifikovali, tak budou uznány. A já teď, já teď nevím, to má být něco jako 15 různých jurisdikcí. A předpokládám, že tyto ekvivalentní, tato ekvivalentní rozhodnutí se budou tedy nějakým způsobem měnit, ale potřebuje k tomu mít nějaké přechodné období, protože ESMA bude se muset na to podívat a bude muset rozhodnout, do jaké kategorie ty CCP budou spadat. A to bude potřebovat určitý čas, musí se postupovat zcela jasně, eh, systematicky a myslím si, že to bychom ještě mohli lépe eh, vyjasnit, najít to nejlepší řešení. A úplně poslední věc, o které chci mluvit, je eh, spolupráce v dohledu. Vím, že nestačí mít dobrou spolupráci mezi institucemi jen tak v rámci nařízení, ale eh, jak jen to je možné, bychom měli zajistit v rámci nařízení to, aby tento text umožňoval dobrou spolupráci také mezi ESMA a centrálními bankami, které eh, vydávají takovéto produkty. Eh, samozřejmě centrální banky mají své eh, regulační mechanizmy, takže myslím, že by mohlo být nějaké memorandum o porozumění, protokoly, které by zde byly pro tu vydávající banku a e, myslím, že by se tu mohl na základě každodenní práce vytvořit dobrý pracovní vztah mezi jednotlivými aktéry. E, měli bychom usnadnit e, ten, tuto spolupráci, protože někdy budou vznikat situace například v nalehavých okamžicích, kdy bude zapotřebí rychle rozhodnout a za dobré spolupráce je to snadnější. Takže to je to, co jsem na úvod vám chtěla říct a děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, Danuto. A nyní budu hovořit jako synový zpravodaj za SAD. A vítám tuto zprávu také fakt, že je eh, dobře sladěná s návrhem eh, komise, který je vyvážený eh, podle našeho názoru. Jsme přesvědčeni, a už jsme to říkali, že revize evropské legislativy o CCP a povolování postupu, povolacích postupů pro CCP je zapotřebí i s na Brexit a také eh, s ohledem na úspěch této eh, reformy ohledně povinného clearingu, nebo to a, a jsme připraveni konstruktivně spolupracovat, abychom mohli rychle tento text dokončit a také vítám to, že tento dokument byl vypracován za velice krátký čas a přitom s výbornou kvalitou, což je ukázka spolupráce. A eh, my se budeme snažit, abychom tento legislativní text dokončili před koncem roku. Hovořila jste o mnoha bodech. Víceméně eh, se budu držet stejného pořadí. Vítám skutečnost, že eh, Máme pocit, že jsme na stejné vlnové délce, nicméně budeme to potřebovat ještě prodiskutovat i na politické skupině, eh, ale ten eh, základ pro silný konsensus tu podle nás je. Souhlasíme s vaším rozhodnutím dosáhnout symetrie mezi EU a mm, CCP z třetích zemí, chápeme, že to je nezbytné. Je to trochu bolestné, ale je to zapotřebí. Takže vítáme, že tento postoj eh, potvrzujete. Co se týče vašeho eh, postoji k dohledovému orgánu, k dohledovému výboru, ano, to je možnost, kterou jste zvolila a mm, souvisí to také s přeskumem je to dobrý základ pro další diskuzi, možná to můžeme dál rozpracovat, protože Evropský parlament by měl mít své slovo. Jak už jsme říkali v předchozích eh, bodech programu. Co se týče postupů týkající se odmítnutí uznání CCP třetích zemích, tak já vítám eh, to, jak to eh, zasazujete do rámce a vaše hodnocení eh, užitku a nákladů a možností. A je se zapotřebí rozlušovat mezi clearingovými službami a také, že hovoříte o období eh, přechodném nebo obdobím adaptace. Takže souhlasíme s tím úmyslem, který vyjadřujete. Ohledně eh, centrální banky, eh, která je tou vydávající bankou, tak vy jste využila jednu z možností, jak to řešit. Ono to ještě v té zprávě úplně přesně není napsáno, ale my jsme otevřeni i jiným nebo dalším eh, řešením. Eh, jde o to, abychom eh, na závěr měli dobrý text. Můžeme o tom ještě dál přemýšlet. Jsme připraveni o tom ještě dál uvažovat. E, režim třetích zemí, jak e, říkáte, a ten mechanismus e, porovnatelné harmonizace na plnění pravidel, tak, jak správně říkáte, nespochybňujeme stávající eh, rozhodnutí o ekvivalenci, ale nemůžeme ani bránit Unii eh, zlepšovat, zdokonalovat své eh, mechanismy, tak proto by sloužilo takovéto období zaměřené na přeskum uznání. Když se to trochu spočítáme, tak by nám vyšlo možná trochu delší, než to vypadá na začátku protože se jedná o aktiv přenesené pravomoci a tak dále, takže by to mohlo trvat několik let, ale e, musíme se e, na to ještě podívat, jakým způsobem co možná nejlépe usnadnit přechod do nového režimu. S tím, že my budeme brát v úvahu i obavy, které byly vysloveny, i ohledně toho, že nechceme regulovat americké zemědělce nebo zemědělské deriváty ze Spojených států. Eh, takže mm, to musíme vyjasnit eh, naše stanovisko a napsat, jak kombinujeme jednotlivé aspekty, které chceme zde mít, eh, například v souvislosti s clearingem nebo Eh, s porovnatelným mm, plněním požadavkům a, a jaké budeme tedy používat tedy dohledové prostředky, nástroje a zachovávat eh, fungování těch rámcových dohod, které už Evropská unie eh, má, které si vyjednala. A to tedy včetně těch dohodových záležitostí, o kterých jste mluvila. <clears throat> Ještě nás čeká hodně práce při zkoumání jednotlivých detailů a e, finalizování textu. Budeme předem diskutovat e, s komisí e, a budeme se snažit dosáhnout koncensu, širokého koncensu a rychle dokončit tento dokument. Nyní Kate Swinburne, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Danutě za veškerou odvedenou práci. Myslím si, že skutečně eh, zpráva zlepšuje eh, postoj komise. A, já ale nesouhlasím s tím, že postoj komice byl dobrý. Je tam řada věcí, kde mám eh, velké obavy. První věc, eh, jasné rozhodování eh, nové architektury dohledu, dále nadřazená, nadřazený postoj vydávající centrální banky. A třetí věc, ekvivalenty. Za prvé, dozorčí výbor. Pokud je o tento výbor, jak navrhuje eh, zpravodajka. Eh, já jsem si říkala, že eh, v podstatě to, co ehm, původně navrhovala komise, ehm, představuje určité obavy. Já se bojím, že by zde nebylo trvalé stálé fungování ehm, tohoto orgánu. A, a také zde existuje určitý zmatek, pokud jde o roli ESMI a ECB. Já si myslím, že ESMA by měla mít schopnost eh, dělat odpovídající rozhodnutí a také by mělo být jasné, kdo bude zodpovědný v případě krize. Myslím si, že eh, eh, to bychom v rámci vyjednávání měli vyjasnit. Dále potřebujeme vyjasnit proces rozhodování, pokud jde o CCP ze třetích zemí, kdo bude hlasovat Ehm, v tom eh, výboru. Bude to jenom předseda tohoto výboru, kdo nakonec učiní rozhodnutí, anebo eh, zde mají i eh, další členové tohoto orgánu možnost hlasovat. Není zde úplně jasné, jak by zde to rozhodování fungovalo. Dále, pokud jde o eh, vydávající centrální banku, zde mám některé zásadní obavy. Eh, komise navrhuje možnost veta o obezřetnostních, u obezřetnostních rozhodnutí. Eh, zde existují určité obavy, protože tato rozhodnutí souvisí eh, v podstatě eh, s celosvětovými eh, souvislostmi. Já si myslím, že dát zde možnost veta je velice nebezpečná. Já si myslím, že zde v podstatě směšujeme obavy týkající se měnové politiky a řízení rizika centrální protistrany eh, musí mít možnost efektivně eh, řešit eh, rizika. Musí mít možnost rozhodnout se, jaký model si vyberou. Myslím si, že pozměvací návrh 67 je naprosto klíčový. V jistým způsobem je možné to vnímat jako omezení pro centrální banky. Mám zde určité výhrady, pokud jde o některé eh, konkrétní příklady, které jsou zde v seznamu uvedeny. Také pokud hovoříme o roli centrální banky, vydávající centrální banky ve třetích zemích, mám zde určité obavy. Myslím si, že je důležité vyjasnit, kdo ponese riziko ve chvíli, kdy se eh, rozšíří likvidita na ehm, CCP z třetí strany. Například v kontextu eh, Brexitu eh, jakákoliv svopová linka, která byla aktivována ehm, CCP z Velké Británie, v budoucnosti bude aktivována Bank of England. A to by mohlo vést k problémům. Podobně tomu je samozřejmě také u amerického Fedu a americké CCP. Takže bychom se zde měli podívat na to, jaké zde jsou eh, záruky za ta záruka je na dané entitě nebo na eh, vydávající centrální bance. A poslední věc, eh, entita versus jurisdikce, především u třetích zemí. Historicky jsme zde měli ekvivalenci která vycházela ze zák- eh, z jednotlivých eh, zemí, eh, nikoli z jednotlivých entit. Nicméně to by se zde měnilo, ehm, ačkoliv by se jednalo o třetí země. Takže já zde mám určité obavy, jak by to fungovalo ehm, ve chvíli, kdyby zde byl ten vztah společnosti a země. Myslím si, že zde musíme být velice opatrní ehm, Vedli jsme včera velice eh, eh, důležitý rozhovor, rozhovor s CFT C. Ptali jsme se, co to pro ně eh, znamená. A oni zdůrazňovali spolupráci a přijetí toho, že skutečně důvěřujete eh, dalším stranám a dohledu dalších stran, pokud jde o eh, domácí entitu. Já si myslím, že je důležité, abychom nepodkopali tento způsob toho, jak ve světě funguje obchod. Myslím si, že Práce, kterou Danuta odvedla v této věci, nám velice e, pomáhá a já bych byla ráda, abychom e, zde e, se podívali především na pozměňovací návrhy k článku 25a. Myslím, že v původním návrhu komise je, jsou určité nejasnosti je důležité, jak se bude hodnotit CCP ze třetí země. Včera jsme si vyslechli celou řadu obav z toho, jak by to mohlo fungovat v praxi, takže budeme to potřebovat vyjasnit. Myslím si, že ehm, politika delokací eh, zde nebude využívána, nicméně eh, myslí, musíme se zamyslet nad tím, jaké signály to vyšle eh, k vnějšímu světu Ehm, komise to navrhovala dělat arbitrárním způsobem, zpravodajka se to snaží ehm, upravit. Myslím si, že je třeba provést analýzu eh, předtím, než takováto politika bude aplikována a komise eh, musí vycházet z doporučení ESMY eh, při takovémto rozhodnutí. Rovněž si vážím toho, že zpravodajka zde navrhuje určitou, určité adaptační období. Je důležité si uvědomit, že swapy a další produkty mají velice odlišné, odlišný rizikový profil v případě svopu ve chvíli, kdy chcete eh, relokovat nebo ehm, alokovat. Potom e, samozřejmě e, záleží také na tom, jaký vliv to bude mít na e, protistranu. Z tohoto důvodu je potřeba podívat se na to, zda zde dokáží, dochází k navyšování či snižování rizika. V každém případě jsem ráda za návrhy zpravodajky a pokusíme se postupovat konstruktivním způsobem. Děkuji. Vy jste se na našem zasedání, kterého jste se účastnila, vysvětlila obavy. My jsme také odůvodnili naši pozici. A nyní má slovo Petr Ježek. Prosím. Děkuji, Roberto. A děkuji za návrh zprávy paní zpravodajce. A děkuji také za velmi konstruktivní spolupráci během celého procesu. Paní Spravodajka podle mého názoru předložila vyváženou zprávu, která si vybírá to nejlepší z návrhu komise a dolaďuje určité detaily. Zmíním pouze několik málo bodů, protože budeme mít nepochybně ještě další příležitost o tom v nadcházejících týdnech a měsících diskutovat. Eh, Evropská, evropský dohled na CCP. Vítáme snahu paní zpravodajky zjednodušit Eh, strukturu těch exekutivních eh, jednání. Domníváme se, že modifikovaný rámec dále eh, přispívá k posílení evropské dimenze v té dohledové architektuře. Zároveň si musíme uvědomit, že je tady souvislost se stává s probíhající revizí ESA, tak jak také Eh, řekl pan zpravodaj za SAD. Měli bychom zvážit i možnosti, které se týkají tedy eh, struktury eh, CCPE. Měli bychom tady zavést úplně novou možnost, tak abychom zajistili, že, to, že tedy to bude dobré řešení. Pokud jde o dohled nad třetími zeměmi, tak tady tady vítám vyjasnění ze strany paní zpravodajky, pokud jde o kritéria, která určí úroveň, na které eh, by, do které by tedy eh, centrální protistrana třetí země spadala. Eh, při poskytování ekvivalentu opět bychom v tom mohli provést určité změny, tak abychom zdůraznili, že takovéto rozhodnutí nemůže zahrnovat politickou dimenzi, ale může se opírat pouze o objektivní a technická kritéria čelíme v rámci EU okolnostem, které nás vedly k tomu, že provádíme revizi e, dohledové architektury nad centrálními protistranami. Ale jak řekli mnozí kolegové, máme e, dohody s mnoha partnery na celém světě a změny, které provedeme pouze na evropské úrovni, by e, měly co možná nejméně narušit naše vztahy s globálními partnery. Zároveň si musíme připustit, že klíčové je tedy mechanismus dohledu seštíhlet a je také potřeba, aby naši partneři na celém světě mohli tedy dobře plnit své úkoly. To je všechno, pane předsedo, a těším se na další diskuzi o tomto velmi důležitém nařízení. Děkuji. A slovo má pan Lamberts. Děkuji. A Děkuji také Danutě za velmi důležitý návrh. My se také domníváme, že centrální protistrany by měly být předmětem přísnější eh, legislativy, protože jsou tedy klíčové pro stabilitu finančního systému. Je potřeba evropský přístup a ESMA může měnit rozhodnutí národních orgánů. To vyžaduje tedy přípravu a my potřebujeme tedy loga, lokální expertivu, tak abychom věděli, že jakékoliv doplnění na evropské úrovni bude přiměřené. Souhlasíme s paní zpravodajkou v tom, že zapojení centrálních bank do toho dohledu by mělo být předmětem dalšího jednání, tak abychom našli velmi kýženou rovnováhu mezi návrhem komise a e, naší představou. Víme, že tedy zavedení regulatorních a dohledových opatření, která by měla dopad na měnovou eh, politiku, že to není jednoduchý proces a nepochybně k tomu můžeme, k té diskuzi ještě eh, přispět. <clears throat> Souhlasíme s tím, že komisní návrh tedy eh, obsahuje nebo návrh komise poukazuje na to, že je tady jedno slabé místo a sice, že dohledové systémy, eh, nebo že ten dohledový systém tady se příliš spoléhá na eh, informace nebo dohled ze třetích zemí. Souhlasili bychom v této souvislosti s tím, aby úroveň jedna byla blíže mm, specifikována aby eh, byla jasně stanovena kritéria pro rozdělení do třech eh, kritérií, tak eh, pro tedy poskytnutí ekvivalentu nebo odmítnutí uznání další věc, exekutivní jednání ESMA. Já si myslím, že musíme najít řešení, které by fungovalo nedáv, nezávisle na jakýchkoliv budoucích změnách ESMY a zároveň je potřeba, aby se to snadno zavedlo nevíme, jestli by to rozhodnutí eh, rozhodovací proces zjednodušilo, protože tento orgán ESMI by mohl spochybnit jakékoliv návrhy a nevím ani, jestli je to tedy právně v pořádku. Eh, já si myslím, že tady jsou nějaké možnosti, které by eh, Zamezily další byrokratické zátěži a zároveň byli konzistentní s budoucí institucionální architekturou ESMI. Jako obvykle tedy budeme konstruktivně spolupracovat s Danutou i se zbytkem týmu a doufám, že se nám tedy podaří dosáhnout eh, dobré pozice. Děkuji. Nevidím žádné další stínové zpravodaje, to znamená, že slovo dostane komise. Pan Pearson, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Nepochybně není potřeba zdůrazňovat, že to je důležitý návrh, protože stanovuje to, jak tedy do budoucna Evropská unie bude k těmto záležitostem přistupovat. Potřebujeme v tom rychlý pokrok a e, jasnou situaci, tak aby naše firmy e, mohly e, těmi jasnými podmínkami počítat co možná nejdříve. Děkuji paní eh, Danutě Hivner za její zprávu, kterou reagovala na návrh komise. Já si myslím, že tady byly zahrnuty eh, velmi důležité body, které vedly ke zlepšení. Návrh Evropské komise je naprosto nezbytný, tak abychom tedy aktualizovali dohled nad eh, CCP z, mimo, z oblastí mimo EU, které chtějí působit na evropském trhu, chtějí v rámci EU nabízet svoje finanční služby. Já si myslím, že je naprosto klíčové, abychom tedy dohl, eh, zlepšili i dohled nad evropskými CCP. Tři komentáře. Za prvé jsem rád, že paní zpravodajka podporuje veškeré klíčové prvky návrhu komise. Zaznamenali jsme, že i paní zpravodajka je přesvědčena o tom, že centrální banky by měly být do dohledu na CCP více zapojeny a e, jde také o to, jak tedy neevropské CCP působí na evropském finančním systému. Naše centrální e, banky zodpovídají za monetární politiku, e, finanční stabilitu, za systémy plateb a regulátoři finančních trhů jako, takové by neměli, jako takový by neměli dohlížet nad CCP, aniž by do toho byly zapojeni zapojeny centrální banky. Já vím, eh, mnoho ze, eh, vím o mnoha zemích, kde tomu tak je. Zaznamenali jsme návrh paní zpravodajky v tom smyslu, že je potřeba tedy rozhodování kalibrovat, jde o právo veta, jde potřeba, aby to lépe fungovalo. Je eh, velmi zajímavé podívat se na ten přístup, o kterém hovořila, si myslím, že dosáhneme dohody a paní zpravodajka tady chce rozdělit neevropské CCP na dvě kategorie, systémově důležité a nesystémově důležité, nebo systémově nedůležitější CPP. Já si myslím, že tento návrh velmi dobře reflektuje riziko pro naše finanční trhy, pro naše finanční systémy. Jak jste sám řekl, pan předsedo, pane předsedo, já si myslím, že ten mechanismus mm, ekvivalencí by nám pomohl, ale myslím si, že bychom na to měli ještě trochu pracovat, tak abychom zaručili, že ten systém bude eh, skutečným zlepšením ve srovnání se stávající situací eh, ve vztahu eh, k centrálním protistranám ze třetích stran. Rád bych také eh, zdůraznil to, co popsala paní zpravodajka, a sice, že hlavní nedostatkem je to, že ten současný systém příliš závisí na subjektech ze třetích zemí. A další věc, stabilita finančních trhů v EU musí být i nadále regulována evropskou legislativou, evropským regulátor, regulátorem a musí na ní dohlížet evropské instituce a orgány. To znamená Evropský parlament, Rada, Evropská komise a také evropské regulační orgány. Já nevím, jak by eh, mohl někdo s něčím takovým nesouhlasit. A další věc, ano. Slyšeli jsme velké znepokojení z druhé strany Atlantiku. Ale moji kolegové mě upozornili na to, že jde o Gertrude, protože Shakespeare eh, eh, v Hamletovi napsal, že eh, tady dáma příliš protestuje. To znamená, že pokud tady, že tady pokud někdo tedy se neustále vrací k bodu, ve kterém si myslí, že měl pravdu, tak je to právě Gertrud. A já doufám, že tedy ten, eh, ta kritika eh, proto ustane. Jsme také velmi rádi, že paní zpravodajka eh, požaduje, aby centrální protistrany ze třetích stran poskytovaly třetí služby jako tedy poslední možnost, pokud jde o stabilitu finančních trhů EU, tak je potřeba se podívat také na alternativy řešení, na náklady, na pokračování eh, na eh, smluv, na eh, adaptační období, přechodné období, protože tady jde skutečně o stabilitu finančních trhů EU a měn v rámci EU. Jasně řeknu, že jakékoliv rozhodnutí komise tedy musí být předloženo Evropskému parlamentu a radě. A to není věc, o které by tedy Evropská komise mohla rozhodnout bez Evropského parlamentu a bez rady. E, to chci říct naprosto jasně, abych rozstýlil jakékoliv obavy a případná nedorozumění. Paní Swinburne zmínila rozhodnutí o ekvivalenci. Já s ní naprosto souhlasím. Je to rozdíl mezi rozhodnutím o ekvivalentnosti ze strany komise. E, to se týká tedy ekvivalentů v jiných zemích, pokud jde o dohled, regulaci a tak dále. Tento návrh e, se netýká ekvivalence. Tento návrh se týká toho, jak budeme dohlížet na individuální subjekty ze třetích zemí, které chtějí působit na evropském trhu a které které tady chtějí obchodovat s našimi evropskými finančními eh, společnostmi a občany. A já v této věci tady mohu potvrdit, že pokud vím, Evropská komise nemá v úmyslu revidovat eh, nebo měnit současné rozhodnutí o ekvivalenci. Eh, nedošlo k žádné změně v legislativě třetích zemí. Nedošlo ani k žádné změně v Emiru, alespoň do posud, a nedošlo k eh, žádné změně v té spolupráci založené na důvěře, která nás spojí se třetími zeměmi. To znamená, že to není potřeba dělat. Mohlo by, mohli bychom tedy revidovat rozhodnutí o ekvivalenci poté, co bude přijat tento návrh, jak jste řekl, pane předsedo, ale nejprve to musí vstoupit v platnost. Následně budeme potřebovat minimálně 6 měsíců, abychom navrhli akt přenesené pravomoci. Parlament a rada také musí k tomu vznést svoje námitky. Následně budeme potřebovat 12 měsíců na to, aby ten akt přenesené pravomoci vstoupil v platnost a následně se tedy podíváme na to, jestli budou potřeba nějaká přechodná období. Pane předsedo, já vám garantuju, že v době, kdy to vstoupí v platnost, už budu v důchodu. Bem, mm, můžete mě vzít za slovo. A konečně se tedy eh, s velkým zájmem zaměříme na návrh paní zpravodajky, pokud jde o zjednodušení. Jsou to skutečně dobrá zlepšení? Já jsem eh, nedokázal vysvětlit tuto věc mé manželce, když jsem se snažila, ale to, jak eh, to vysvětluje paní zpravodajka, je velice dobré, protože to je jasné, vzdělné eh, a všechna tato zlepšení, se kterými já souhlasím, souhlasím s vašimi poznámkami, mohou být provedeny už dnes zastávajícího nařízení ESMA a přímo nesouvějící s tou revizí, kterou navrhujeme. A jsem velice vděčný podpo- za podporu podporu paní zpravodajce zpravodajky eh, ohledně eh, CCP z třetích států. Ano, jsou tu různé eh, diskuze v jednotlivých členských státech. Náš návrh a návrh paní zpravodajky, myslím, že přinese celkově lepší řešení než jednotlivé možné navržené komponenty a jsem přesvědčen, že ESMA bude mít všechny patřičné zdroje a zaměstnance k tomu, aby mohla plnit své budoucí úkoly. Děkuji vám mnohokrát, pane Frisone. Danuta? Jenom velice stručně, protože už eh, běží čas pro další zprávu. Chci poděkovat všem i komisi. Pravděpodobně nás čeká ještě hodně diskuzí, také máme ještě mm, tomu věnováno dost času do lhuty pro pozměňovací návrhy a budeme mít určitě dobrá, dobré zkuze se stínovým zpravodaji. Jednu věc musím poznamenat. E, je zapotřebí zajistit, že rozhodovací proces bude skutečně hladký. To totiž bývá většinou slabinou evropských návrhů ve finančním sektoru. A také si myslím, že ty návrhy musíme vidět především s ohledem na právní jistotu a věrohodnost toho, co vytváříme. Jde totiž o to, jak už zde bylo zmiňováno, že to je že se jedná opravdu o velkou část evropské a globální ekonomiky. A e, my se musíme snažit předejít negativním e, jevům tak, abychom měli dobře fungující důvěryhodné systémy, eh, které budou se těšit právní jistotě. Takže v tomto duchu bych chtěla vést další diskuze ohledně tváři celého systému. Děkuji. Myslím, že tato diskuze jasně ukazuje, že je tu podpora pro text, který přináší komise, o kterém také komise řekla, že obsahuje všechny klíčové prvky, takže je budeme teď zlepšovat, zdokonalovat, tak, aby byl konzistentní a realistický i v souvislosti s naším harmonogramem. Takže pozměňovací návrhy se musí přednést do 26. března do dvou odpoledne abychom je mohli zveřejnit před Velikonocemi. Eh, budeme probírat 23. dubna, hlasovat 16. května. Děkuji všem zúčastněným. A přejdeme k dalšímu bodu, jímž je společná rozprava o třech stanoviscích týkající se absolutoria. Case Swinburne je zpravodajkou, máte slovo. Musíme ale rychle, protože eh, tlumočení eh, skončí v 12.35. Eh, Takže jsem ale přesvědčen, že se nám to podaří. Děkuji. Já se pokusím být stručná protože je probírám všechny tři najednou jako jeden balíček. Takže chci poděkovat kolegům za pozměňovací návrhy. Eh, děkuji eh, za ty návrhy, které eh, přišly. A na základě počáteční výměny názorů chci zajistit, že tyto tři absolutoria se nebudou plést s dalšími revizemi a že zde bude patřičně zohledněno všechno, co se mezi tím událo. Takže ty pozměňovací návrhy vám teď představím. Třeba, že se jedná o třech různých eh, orgánech teď. V těchto absolutoriech je tam, absolutoriích je tam něco podobného, takže na to, co je tady podobné, se teď budu soustředit eh, mnohé si uvědomují ústřední úlohu daných orgánů v postfinančním eh, trhu a vyžadují tedy konvergenci e, opatření a to, aby byly užitečné pro spotřebitele a e, že se tak to musí poslat do budoucnosti. Je zapotřebí uznat, že tyto orgány potřebují mít patřičné zdroje, aby mohly plnit svůj mandát. E, to není rozhodnutí, které bychom tady teď přijímali, ale souhlasím s tím, že zapotřebí zvažovat, zda poptávku lze také pokrýt interně. A také podporuji vysokou úroveň organizace a e, odůvodnění, e, pokud má dojít k navýšení zdrojů, jak to říká pan Kikolta a paní Kapel ve svých pozměňovacích návrzích. A e, také, když se takto rozhodne, musí být politici o tom informováni a pan Patrik Mulis, jak píše, navrhuje pravidelné hodnocení situace, s tím také souhlasím. Pak to jsou pozměňovací návrhy, které silně podporují spolupráci mezi jednotlivými orgány a také mezi nimi a jejich vnitrostátními protistranami a také na mezinárodní úrovni a také e, s daným odvětvím průmyslu. Já teď nechci předepisovat, jak ty e, kontakty mají vypadat, ale e, jsem pro něco takového, co říká pan Mane, že to musí být založeno na důvěře a také, že musí být zažita transparentnost, zodpovědnost v práci těchto agentur a orgánů je také zapotřebí eh, poskytovat lepší ochranu eh, oznamovatelům interním a eh, je tu ale celá řada dalších konstruktivních pozměňovacích návrhů, například live streamování, zasedání, pokud je možné, snadnější přístup k dokumentům, zaměření na transparentnost, nejen směrem k Evropskému parlamentu a radě, ale také tam, kde je to zapotřebí, kde je to správné i vůči občanům Evropské unie. A jsem přesvědčena, že mnoho z těchto pozměňovacích návrhů zlepšuje tento text. A potom u všech těch absolutorí je patrné, že dané orgány se musí řídit mandátem, který jim byl stanoven v rámci nařízení. A jsem přesvědčena, že by se neměli snažit jej rozšířit, aniž by se sám mandát rozšířil. A e, já sympatizuji s pozměňovací návrhy pana Mana Langena ohledně e, určitých zpráv, nicméně tam určité potenciály byly agenturou překročeny. E, všechny tři orgány eh, by měly ceří svým eh, mandátem a já bych ráda, aby se toto hlouběji proskoumalo ještě předtím, než uzavřeme text o absolutoriu. A pak možná je zapotřebí najít nějaké separátní řešení a možná se můžeme zdat politických oddělení, zda nám tady mohou najít uh, nějaké eh, hlubší poznatky. A jsem otevřená k dalším kompromisům, jednáním. A nedávno už jsme tedy nějaké kompromisy rozdali, abyste o nich věděli. Já vím, že máme velice napnutý, eh, napnutý eh, program, protože už máme příští týden hlasovat. Děkuji. Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych srdečně poděkovat Kej. Myslím, že práce byla skutečně úspěšná a celá řada návrhů eh, vedla eh, k tomu, že eh, se potom odrazily v kompromisech. Potřebujeme efektivní využívání prostředků EBA a také chceme, aby náklady na Brexit, včetně přestěhování, byly zohledněny. Kej poukázala si na to, že Eh, instituce se musí držet eh, svého mandátu, nesmí se ho rozšiřovat. A je důležité, aby splnili své úkoly tak, jak to stanovil um, zákonodárce. Dále, přiměřenost je velice uh, důležitá věc a to se zohledňuje také v kompromisu, který si navrhla. Úloha EBY uh, k posílení mezinárodních eh, orgánů dohledu a spolupráce mezi eh, národními eh, orgány dohledu, to je zásadní. My zdůrazňujeme nutnost podávat informace ze strany EBA, zdůrazňujeme transparentnost, potřebu přístupu k dokumentům, s tím já naprosto souhlasím. Pokud jde o EIOPA, je potřeba více ochraňovat spotřebitele a snižovat rizika. Máme a rozhodnutí Evropského um, účetního dvora. Minulý rok v prosinci uh, provedl uh, kontrolu EIOPy, uh, shledal, že um, účty byly v pořádku Musíme se také podívat na rozdělení prostředků z rozpočtu. 40 eh, příspěvky z rozpočtu EU, 60 přímé příspěvky eh, členských států. Uvidíme, jestli v budoucnu se to nebude muset eh, měnit. Máme také návrh Langena a Mana my navrhujeme, že EIOPA musí eh, respektovat legislativu, eh, především eh, primární legislativu. Myslím si, že by se to mělo ve zprávě zohlednit. A pokud jde o ESMu, stabilita v celém finančním systému a její zachování, tam vůbec není problém. A pokud jde o další kompetence, je nutné, aby se k tomu přistupovalo rozumně, to znamená vytváření pobídek pro investice. Při zneužívání trhu potřebu potřebujeme také silnější úrohu, úlohu ESMY. A v neposlední řadě je důležité, aby existovalo větší propojení a, a aby došlo k posílení um, unie na kapitálových eh, trzích. A jinak, eh, myslím, eh, mohu souhlasit s tím, co navrhuje zpravodajka. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Děkuji, Louis Baje. Děkuji, pane eh, předsedo. Chci především poděkovat paní zpravodajce za tuto práci. Pro prostě se demokrat ty je velice důležité diskutovat o absolutoriu těchto agenturách, zejména které se týkají dohledu, tak aby se e, zlepšil ten dohled ohledně finančních záležitostí a také e, e, proto je tolik pozměňovací návrhů, které se týkají poslání těchto dohodových orgánů. Pro nás je zásadní, aby měli patřičný mandát k tomu, aby mohli vykonávat součinnost, záleží na tom tak samozřejmě, co, je, co od nich chceme a následně musíme k tomu dát prostředky. Jak už to říkala paní zpravodajka, je potřebují transparentnost, ve které mají plnit svou činnost a musí především eh, ochraňovat spotřebitele, jak už říkala paní zpravodajka. A tyto orgány musí vytvořit jakýsi zajištěný eh, orgán, eh, zajištěný kanál, tak, aby mohli v naléhavých případech spolu komunikovat. A pak tu spousta dalších prvků, o kterých už jste diskutovala, my se k ním plně připojím. Děkujeme. Děkuji. Děkuji, pane předsedající Pro případ, že bychom neměli tlumočení, dejte mi vědět, pokračoval bych anglicky. většina z toho, co jsem chtěl říct, už byla řečena. A kontrolujeme EZU eh, v současné formě, ale víme, že její role bude nově definována a eh, že také budou eh, ty eh, tři nové orgány dohledu nově fungovat. Kej zdůraznila, že cílem je především zajistit konvergenci dohledu v členských státech a také chránit spotřebitele. Já myslím, že pokud jde o ten první cíl, došlo k pokroku, ale ještě jsme se nedostali tam, kam se dostat chceme. A z tohoto důvodu také komise navrhla změny. Pokud jde o Eh, vedení rozpočtu a pokud jde o eh, dohled na vnitřní eh, procesy, Evropský účetní dvůr shledal, že je vše v pořádku, že pracují velice efektivně, že převody v rozpočtu byly vždy opodstatněné a také, že tyto převody byly pod limitem. Um, u evropských agentur eh, zde většinou bývají eh, nedostatky a často eh, jsou zde problémy s rozpočtem, ale není tomu tak u těchto tří orgánů. Navzdory tomu zde není vše bezchybné. EBA v minulosti u některých nátlakových testů ehm, neuspěla. EIOPA při implementaci Solvency dvě nedosáhla konvergence, které, kterou bychom si přáli a z tohoto důvodu zde ještě existuje prostor pro další práci. Nová orientace, na které, těch, na které teď pracujeme, určitě bude potřeba. Pokud jde o přesun EBA po Brexitu, samozřejmě to ponese sebou náklady. Ještě nevíme, kdo tyto náklady bude platit. Doufejme, že vyjednávání Michela Barniera s britskou vládou povede brzy k výsledku. A pokud jde o různé pozměvací návrhy od kolegů, Case Finburn se k ním vyjádřila, jdou správným směrem, podle mého názoru. My také chceme větší transparentnost a větší otevřenost. Nicméně myslím, že musíme postupovat také podle principu přiměřenosti. A nejde jenom o to mít více transparentnosti pro občany. A jde o to, abychom nekomplikovali práci EZE e a nepřinášeli jí další byrokratickou zátěž. Děkuji, pan Papedimulis. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl eh, poděkovat paní Swinburn za to, co udělala a také za tato stanoviska. Naše politická skupina, jak víte, má určité výhrady, pokud jde o celkovou architekturu systému dohledu. A na základě těchto výhrad jsme předložili některé pozměňovací návrhy tak abychom zde měli více transparentnosti, více odpovědnosti a také měřitelné výsledky. Potřebujeme eh, přeskum těchto agentur ve chvíli, kdy mají více práce, Mělo by to eh, znamenat, že budou mít také větší rozpočty. Domnívám se také, že bychom měli eh, zohlednit eh, zprávy Evropského účetního dvora a zdůraznit eh, spolupráci eh, s dalšími evropskými orgány a mezinárodními organizacemi. Samozřejmě je třeba zde mít eh, demokratickou odpovědnost především pokud jde o schůzky se, se zájmovými skupinami a také je zde důležitá ochrana whistleblowerů. doufám, že naše pozměňovací návrhy budou přijaty pozitivně.